pánové. Vítám vás na naší schůzi, nebo na začátku našich schůzí. Všechny vás srdečně vítám. Předpokládám, že nemáte nic proti pořadu jednání. Dobře. Takže podle budu dva. a máme sdělení předsedy. Chtěl bych poukázat na to, že z jakéhosi důvodu práva Toja a byla dnes zrušena. A dozvěděl jsem se to v poslední chvíli. A bude to nahrazeno dnes bodem 12. Unie pro středomoří. Zpráva Cavela. A, takže a doufám, že to budou všichni vědět a nebudou očekávat bod 5, když budeme jednat o bodu 12. Ve čtvrtek se mělo hlasovat 9.30, to zůstává. Takže zítra v 9.30 hlasování. Nyní dnes se ruší bod 5 a je nahrazen bodem 12. Souhlasíte s tím, nebo má někdo něco proti? Všichni jsou nadšeni, takže výborně. Bod číslo 3 na pořadu jednání. Internet věcí. Paní Badia i Kučet, máme jí zde? Výborně. My se známe z návštěvy ve Španělsku. Vítáme vás. Dám vám slovo jako první. Chtěl bych poukázat na to, že zde máme pozvané dva experty, kteří budou krátce hovořit o tomto tématu. Byl bych rád, abychom to mohli zorganizovat tak, že efektivně využijeme čas. Je zde pan Miloš Svoboda, a pan doktor Andras Kryš. Oba si posléze vyslechneme, ale nejdříve předáváme slovo zpravodajce. Prosím. Gracias, señor presidente. Eh, quiero agradecer en primer lugar la... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejdříve poděkovala, že jsem dostala pozvání, že jsme také pozvali naše dva odborníky, kteří budou hovořit o velice odborných věcech, čili velice ráda si vyslechnu tuto zprávu. Po před 40 lety byl zaveden internet a v podstatě byl neustále vyvíjen. To znamená, že v tuto chvíli máme 1,1 miliardy lidí po celém světě, kteří jsou připojeni k internetu. Internet byl vynalezen v 90. letech eh, v USA, je tam nesmírně populární a v podstatě lidé se zaměřují také na tzv. internet věcí. To znamená, že díky technologii RFID můžeme zavést eh, nové postupy. To znamená, že máme čip, který je napojen, může přijímat a vysílat informace to bezdrátovou technologii. A výhodou stávající technologie je to, že tento čip nemusí být přiložen k nějaké čtečce, také, že nemusíme využívat eh, těch eh, čárových kódů. De los objetos en la actualidad ya se utiliza en muchas co se týče aktuální situace v oblasti propojení věcí, existuje celá řada aplikací, například v automobilovém průmyslu. Tam je možné, aby v reálném čase čipy zprostředkovaly informaci o tom, jaký je tlak v pneumatice, což je důležité v, e, pro řidiče. Například v potravinářství je možné kontrolovat nezávadnost potravin tímto způsobem. Ve Velké Británii a v USA se také zavedly čipy už do cestovních pasů a v budoucnu tomu bude tak, že v kombinaci s IP adresou čipy RFID umožní bezdrátové propojené, propojení celé řady věcí. Například takové ledničky, ledničky by potom mohly rozpoznávat eh, takové potraviny, kterým už se eh, blíží konec data spotřeby. Je zkrátka o to, abychom si schrnuli pozitivní aspekty užívání eh, těchto čipů. Komise vydá sdělení z 18. června 2009 a ochota podporovat internet je podle mého názoru velice důležitá a aktuální. Jde mi ale o to, abychom také podrobně proskoumali, zda máme adekvátní právní rámec v souvislosti s tímto enormním vývojem, anebo zda je zapotřebí ještě provést detailní hodnocení. Zde mám na mysli hlavně takové oblasti, kde by tato technologie měla dopad, přímý dopad na život našich občanů. Proto se musíme podívat na to, jaký je vliv rádových vln na zdraví, elektromag- vliv elektromagnetických vlivů čipů, recyklace čipů, ochrana soukromí spotřebitelů, právo na umlčení čipů, umistování inteligentních čipů do konkrétních produktů a záruk poskytovaných občanů v souvislosti s ochranou osobních údajů. Nové technologie jsou jistě úspěšné, ovšem záleží také na tom, zda budou spotřebitele těmto technologiím důvěřovat a proto chci, aby pro ně byl zajištěný řádný právní rámec, aby veřejné i soukromé eh, investice v oblasti internetu mohly být realizovány. Internet věcí je velká šance a proto je třeba tuto věc utvářet optimálně tak, aby přispěli například ke rozvoji pracovních míst a nových služeb v Evropě, protože Evropa zde skutečně chce hrát průkopnickou roli a proto se v této oblasti musí zabývat čím dál tím více pilotními projekty a vědou a výzkumem. Proto vyzývám komisi, aby tyto projekty byly v rámci sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum nadále financovány a podporovány a tento program zůstává nadále důležitý pro vůči roli Evropy. Co se týče vývoje internetu věcí, důležité budou zde hlavně města, veřejný život jsou důležité například tyto technologie pro městskou hromadnou dopravu, svoz odpadu a vůbec informace v dopravě mohou přispět k rozvoji zelené, zelených technologií, úspory energie a všeobecně přispět k životnímu prostředí a jeho ochraně. Všeobecný pokrok ovšem znamená, že napřed budou, exist, bude existovat příslušná významná legislativa. A proto by měla komise v tomto roce předložit eh, také zprávu o eh, ochraně soukromí a o důvěře informační společnosti. Důležitá je tedy aplikace norem, které již byly také schváleny celo, v celoevropském měřítku. A do konce roku bychom měli dostat ze strany Evropské komise harmonogram, proto a, abychom se posunuli v této oblasti RFID dále. Také potřebujeme mezinárodní dohodu, protože internet věcí je skutečnou šancí pro ekonomický rozvoj EU. A pokud chceme nadále zůstat v celosvětovém měřítku v čele, tak je to pro nás skutečně důležité. Předpokládá to ovšem, že spotřebitele budou tomuto systému důvěřovat a všechna jejich práva budou náležitě hájena. A to chci právě zdůraznit ve své zprávě. Chci upozornit na všechny důležité aspekty a důsledky, které jsou důležité pro spotřebitele a uživatele. Jsem, těším se tedy na vaše podněty a připomínky. Děkuji vám. Děkuji. Dovolte mi, abych napřed dal slovo panu Kryšovi. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji vám za příležitost dnes k vám promluvit. Já se jmenuji Andreas eh, Kryš jsem z organizace, která zastřešuje ochranu dát a základní práva. My jsme vznikli v roce 2002. Momentálně máme 27 členských organizací ze 17 evropských států. RI mimo jiné vydává obtýdeník, který se zabývá občanskými právy v digitálním věku. Od roku 2006 vychází ten to časopis také německy. Internet věcí je síť propojených objektů. Mohou to být například knihy, vozidla, elektrická zařízení, potraviny, anebo to mohou být také různá čidla, která monitorují okolí. Tyto čipy jsou většinou integrovány do komplexnějších systémů, například takové, které monitorují zdravotní situaci a nebo v rámci inteligentních systémů dopravy mohou tedy monitorovat a řídit dopravu. Mimo jiné zde jde také o tzv. inteligentní měření spotřeby energie a inteligentní elektrické rozvodné sítě. Internet věcí nemusí nutně být propojen s dnešním internetem, jak ho známe. Mohou to být lokální aplikace, tak jako existuje v Evropském parlamentu například uzavřená síť, která v podstatě má jenom málo kontaktu s veřejným internetem a je zde nabízen přístup na internet pouze na několika místech, ale ta síť je uzavřená sama o sobě. V oblasti internetu věcí to bude tak, že budeme mít určité ostrůvky aplikací, které se potom postupně eh, budou propojovat s internetem tak, jak jej známe dnes a budou propojeny navzájem. Internet věcí je samozřejmě možné integrovat do stávající infrastruktury, například eh, řízení budov nebo eh, výběr mítného na dálnicích a podobně. Jedním z příkladů inteligentních transportních systémů a zde vidíte, mám zde a grafiku od Německého institutu. Zde vidíte cestovní plánování pro jednotlivé cesty. Je možné zde zajistit propojení s, interen- s internetem a získávat odpovídající informace. Zároveň veřejný systém dopravy může poskytovat informace o eh, cestujících nebo procestující. Je zároveň možné využívat eh, bezpečnostních systémů pro bezpečnost na silnicích. Je možné mít informace o eh, dané nehodě, pokud nějaké nehodě dojde, a o situaci na daném místě. Dále je možné, aby vozidla komunikovala mezi sebou aby si předávala důležité informace o situaci na silnicích vozidlo mezi vozidlem. To znamená, že zde máme různé využití, různé systémy, které mezi sebou interagují. A interagují zde také různé objekty, ať už se jedná o systém, informační systém v autě nebo informační systém eh, společností poskytujících veřejnou dopravu a tak dále. Eh, takže se jedná o propojení mezi objekty a tím by mělo dojít ke zlepšení celé dopravní infrastruktury. A eh, to je tedy jeden příklad pro internet věcí. A eh, dalším příkladem jsou inteligentní měřicí systémy. Pokud jde o ochranu dat, co to znamená? Máme zde celou řadu základních bodů, které musíme řešit s ohledem na internet věcí. Tyto systémy charakteristicky spočívají v tom, že musí sbírat mnoho údajů a z těchto údajů je nutné generovat další informace, které je možné využívat k tomu, abychom mohli efektivně pracovat a abychom mohli tyto informace správně využívat. A to znamená, že tyto systémy sbírají a zpracovávají mnoho dat. Jedná se o různé systémy. Není to jeden velký systém, ale různé menší systémy, které spolu interagují. A jedná se zde o a, údaje o osobní údaje, o údaje o a, lokalitě, údaje o komunikaci, ale jedná se zde také o citlivé údaje, jako je například informace o zdravotním stavu a tak dále. Tím se eh, tím vzniká otázka, jaký by měl být právní základ. Máme zde tři možnosti pro právní základ zpracovávání údajů. Eh, za prvé eh, zákonná úprava, za druhé smluvní úprava mezi člověkem, o kterém se sbírají data a Eh, zpracovatelem dat a třetí je dobrovolný souhlas dané osoby, o které se sbírají údaje. A jsou zde ale osoby, které pracují eh, v pozadí. Je ale těžké někdy zjistit, zda se skutečně jedná o informační systém, kdo je odpovědný za tento informační systém, kdo ho provozuje a tak dále. To znamená, že potřebujeme mít dobrý základ pro to, abychom věděli, jaké informace mají být zpracovávány a jakým způsobem. Zpracovává se zde ohromné množství dat a z tohoto důvodu zde existuje velký potenciál, velká možnost zneužití. Tím se dostáváme k otázce, kdo je ten, kdo zpracovává dat a kdo je odpovědným, odpovědným místem za zpracovávání dat. Jde zde o vztah mezi osobou, která zpracovává data a mezi místem, které požaduje zpracovávání dat a A třetím bodem je ta osoba, o které se údaje sbírají a zpracovávají. Je třeba mít informace o tom, jaká data se zpracovávají, komu se dále předávají a je nutné vědět, kde je odpovědné místo, na koho se mohu obrátit, abych mohla prosazovat svá práva. To je věc, která si zaslouží skutečně velkou pozornost proto, aby tyto systémy mohly fungovat. Pokud jde o jednotlivce, je třeba, aby jednotlivci měli možnost kontrolovat tyto systémy, aby se mohli svobodně rozhodovat, jestli se těchto systémů budou účastnit nebo nikoli. Je třeba, aby měli právo se odpojit od těchto systémů, pokud budou chtít, a aby měli možnost umlčet čipy. nutně potřebujeme minimalizaci objemu dat, které budou zpracovávány a potřebujeme také omezit účely sběru těchto dat. To už jsem zmínil. Zároveň potřebujeme lepší prosazování práv pro ochranu osobních údajů. Potřebujeme mít posílené úřady pro ochranu osobních údajů, které budou mít dostatek personálu a dostatek financí, aby mohly plnit své úkoly. Zároveň na školách a univerzitách potřebujeme lepší vzdělávání o ochraně osobních údajů. to platí také pro mezinárodní úroveň. Zde hraje Evropský parlament důležitou roli. Je třeba, aby došlo k harmonizaci práv týkajících se osobních údajů nad úrovní Evropské unie, také s jinými, se třetími zeměmi. Je nutné, aby tak bylo zabráněno zneužívání dat z těchto systémů. Potřebujeme tedy globální standardy ochrany údajů pro globální svět. Podle mého názoru zde může sehrát Evropský parlament velice důležitou roli. Na závěr bych chtěl říci, eh, že eh, internet věcí zahrnuje, jak už jsem řekl, velké množství dat. Je nutné, aby jednotlivci měli možnost kontrolovat tento systém. Zároveň potřebujeme mít už do designu zabudované systémy ochrany osobních dat. Je třeba omezovat množství dat, eh, jejich eh, cíl a je třeba posílit legislativu v této oblasti. Moje organizace spolupracuje s dalšími organizacemi, spolupracujeme s pracovní skupinou Evropské komise, abychom z internetu věcí udělali internet pro lidi. Děkuji. Bedanken. Mnohokrát děkuji a dále bych chtěl požádat pana Miloše Svobodu jako odborníka a zpravodaje. Going on with the presentation. Können Sie mir zwei, drei Minuten. Some technical problems. Dořešíme si technické záležitosti, ale to jistě vyřešíme za minutku. Thank you very much. Mnohokrát. Überblick geben. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám zde udělal takový krátký přehled na téma RFID a autentifikace. V budoucnu bude čím dál tím důležitější to, že eh, jednotlivé stroje a přístroje mezi sebou budou muset bezpečně komunikovat. Dnes máme na světě 5 miliard osob, které se musí nějakým způsobem autentifikovat, například v obchodních procesech, už máme celou řadu let propojené inteligentní systémy, které spolu komunikují. A když se podíváme na smart grids, tak je jasné, že tato komunikace bude muset zabezpečovat naši infrastrukturu. Proto je důležité, aby to byl způsob komunikace, na který je možné spoléhat, kterému je možné důvěřovat a který je spolehlivý. Tak co k tomu potřebujeme? Já si najdu správnou prezentaci a budu hned pokračovat. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen. Also was wir brauchen ist das takže co potřebujeme, je bezpečnost nejenom ve smyslu safety, ale i ve smyslu security. A abychom tuto bezpečnost zajistili, tak potřebujeme důvěrnost, integritu, prokazatelnost a autentifikaci. Dovolte mi, abych zde podtrhl ještě jeden významný bod. Když dnes dochází k ověřování, k autentifikaci, tak to znamená, že někoho identifikujete, něco rozpoznáváte, ale ještě není zajištěno to, že skutečně rozpoznáte originál. Aby bylo možné prokázat, že se jedná o originál, potřebujeme autentifikaci. A to se bude stávat čím dál tím větší výzvou, protože pokud musí mezi sebou komunikovat na 50 eh, miliard systémů, tak musí být zcela zřejmé, s kterou částí přístroje je komunikováno. Jedna z metod, kterou asi všichni znáte, můžete si dnes vzít například handheld nebo eh, levný RFID čip a v logistice dnešní době je dosti běžné, že tím je možné identifikovat výrobek. Otázka ovšem zní, můžu tomu také dostatečně důvěřovat, mohu na konci dne eh, prokázat autentičnost daného výrobku. Podívejme se tedy na to, jak funguje v dnešní době běžný RFID čip. V podstatě čtečka analyzuje identifikační číslo čipu, čip odešle identifikační číslo a tím je možné ověřit, o jaký produkt se skutečně jedná. Když se podíváme na autentifikaci, tak je to dosti nejasné, protože je možné, že v blízkosti je další čtečka, která identifikuje toto identifikační číslo nebo ho skopíruje a protože na RFID čip lze snadno zapisovat, dojde laserem k zápisu na jiný RFID čip. A najednou vznikne celá řada klonů tohoto čipu. Takže z technického hlediska je to dnes velice snadné, může se to snadno stát a dnes běžný RFID čip nemůže provádět autentifikaci. To je záležitost, kterou si uvědomuje jenom málo expertů. Ovšem, RFID čip si musíte představit jako běžnou běžné paměťové médium, na které je možné zapisovat a když znáte identifikaci, tak tu identifikaci na něj prostě zapsat můžete. Takže co potřebujeme, je šifrování. Jistě to všichni znáte tak, jako se identifikujete vůči svému počítače, váš počítač je zaheslován, vy znáte správné heslo a zadáním správného hesla vy vlastně sami sebe identifikujete vůči počítači. To je takzvaná symetrická autentifikace neboli symetrická kryptografie, symetrické šifrování. To asi všichni znáte. V praxi existuje problém v tom, že když my chceme umožnit to, aby pokud možno co nejvíce lidí provádělo identifikací, tak eh, ty čtečky musí obsahovat ono tajemství. A to je samozřejmě potom ideální výzva pro hackery, protože oni se pokusí jednu z těch mnoha čteček získat a ty tajné informace, které se tam vyměňují nějakým způsobem neautorizovaným přístupem získat a zabudovat do jiného čipu. Takže z praktického hlediska symetrický přístup ke kryptografii je na jedné straně dosti bezpečný, ale na druhou stranu se v praxi moc nehodí, protože prakticky je třeba opravdu chránit fyzikálně každou čtečku je eh, nutné zabezpečit dané informace a pokud těch čteček bude v praxi opravdu mnoho, tak to v praxi asi nebude reálné. Nyní se pokusím vysvětlit něco, co pro běžného člověka není úplně zřejmé a to platí i pro odborníky. Pak existuje v kryptografii totiž takzvaný asymetrický přístup. Ten má obrovské výhody vůči jiným procesům, které dnes známe. Jak to celé funguje? Vy na svém počítači nemáte uloženou žádnou tajnou informaci. Vy máte takzvaný veřejný klíč. A prostřednictvím tohoto veřejného klíče se pošlete na čip jakýkoliv dotaz. To může být cokoliv, je to dotaz, který ten čip ale není schopen sám zodpovědět. Tuto otázku lze zodpovědět pouze tehdy, když ma- znáte, máte nějaké tajemství. Na tom RFID čipu to tajemství je. To symbolizuje ten červený klíč a na základě toho může ten čip eh, výsledek vypočítat. Pokud on tu tajnou informaci nezná, tak je to pro něj velice těžké. On tu odpověď pošle zpátky do počítače a ta, eh, tu je možné snadno verifikovat. Počítač by to sám nespočítal, ale pokud obdrží příslušnou odpověď, tak už může snadno zkontrolovat, že da je to ta správná odpověď. U asymetrické kryptografie, tedy v čtečce nepotřebujete mít žádnou tajnou informaci. Další výhoda je v tom, že sice můžete odposlouchávat komunikaci, ale v podstatě vám to k ničemu není protože vy vlastně jenom kladete otázku a odpovědí není ono konkrétní tajemství, ale výpočet, který vznikl na základě té tajné informace a vy máte možnost eh, klást celou řadu jiných nových otázek. To znamená, že i když dojde k odposlechu té jedné otázky, tak při příštím dotazování se vyšle otázka jedna, jiná. Existuje 260 existuje obrovské množství eh, kombinací dotazů, které je větší než počet atomů na světě. Takže je tu výhoda ta, že nepotřebujete tajnou informaci v počítači a na druhou stranu není možné komunikaci odposlouchávat, anebo naopak pokud k poslechu dojde, tak to k něčemu není, protože příště bude vygenerována zcela nová otázka se zcela novou odpovědí. Takže to je ten asymetrický přístup. a tak je možné bezpečně vytvářet RFID čipy. Takže každý handheld, který má v sobě zabudovanou čtečku RFID, může bez jakékoliv tajné informace zjišťovat, zda je RFID čip autentický a tím pádem daný produkt, který ten čip označuje. Takže tento způsob je velice bezpečný. Je to dané tím, že ten tajný klíč je obsažený v čipu. A pokud se pokusíte dostat k této informaci, tak by vás to stálo asi půl milionu eur. Ovšem, po této investici byste prolomili pouze jeden individuální klíč. A všechny ostatní čtečky a RFID čipy jsou bezpečné. Zatímco u symetrické kryptografie, jakmile jednou prolomíte ten jeden tajný kód, tak jste vlastně prolomili celou infrastrukturu. Takže toto je jedna z výzev budoucnosti umožňující snadnou a levnou identifikaci pro budoucnost. Nyní si klademe otázku, už existuje takový čip? jako klasický galvanický RFID čip existuje už dnes, můžeme to koupit například od firmy Infineon. Jako RFID čip je k dispozici pouze prototyp. Lze prokázat, že tento systém skutečně funguje, ale bohužel tento prototyp zatím nepřešel do sériové výroby. Je to dané tím, že každý, kdo se dnes zabývá oblastí identifikace, říká, že autentifikace, tedy průkaz toho, zda je to skutečně ta věc, o kterou se nám jedná, je něco, čeho se lidé snadno chtějí vzdát, i když to bude třeba jenom o jeden nebo dva centy dražší. A chtěl bych apelovat na Evropský parlament, Eh, bezpečnost je možné zajistit pouze tehdy, když budou nasazena správná pravidla a když vy naopak víte, jaké technologie existují, i finančně výhodné technologie, tak eh, vy máte tu legislativní možnost eh, utvářet odpovídající směrnice a tak by mohl v budoucnu například každý občan zjišťovat, zda farmaceutický výrobek je skutečně originálem. A proto bych na vás chtěl apelovat, abyste směrnici utvářeli v tomto duchu. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji za informace. Hlásí se někteří kolegové o slovo. Nejdříve kolega Lamberts. Takže předávám slovo stínovému zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za veškeré informace. Budu muset odejít na schůzi jiného výboru, takže bych se chtěl moc omluvit, že hovořím takto rychle na úvod. V první řadě bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velice dobrou zprávu, která obsahuje všechny důležité body, které má obsahovat. Čili sdílíme názor, že internet věcí a tato technologie jsou technologie, které nám umožňují, abychom dosáhli ekonomiku, kde budeme spořit energii. Především je to důležité v dodavatelském řetězci, ale také je to důležité v oblasti padělání. Je to oblast, která může zlepšit schopnost naší společnosti, abychom mohli žít v tom takzvaném fyzickém obalu doslova. Čili klíčová otázka je důvěra je důvěra občanů, které, kterou vloží naše občané do tohoto systému. Jak říkala paní zpravodajka, je důležité, aby to byly rysy, které jsou tiché, nějak nás nebudou um, znepokojovat a hlavně nebudou působit jako ten takzvaný velký bratr. Neměli bychom ovšem to používat jako určitou výmluvu, abychom neaplikovali tuto technologii, ale je jasné, že musíme naopak zrychlit aplikaci těchto technologií. Pokud předložíme pozměňovací návrhy k této zprávě, tak eh, nebudou nějak významné. V podstatě bylo zdůrazněno, že musíme posílit interoperabilitu, ale myslím si, že ty jednotlivé organizace, orgány docela dobře spolupracují. Myslím si, že pokud budeme chtít zrychlit přijetí těchto technologií, tak se musíme zaměřit především na ochranu soukromých dat a na standardy, abychom umožnili jednotlivým hráčům, aby mohli používat tuto technologii. Čili obecně podporujeme tuto zprávu. Pokud budeme mít jakékoliv návrhy, tak spíš se budou týkat formy a ne samotného obsahu. Děkuji. Darf mich bedanken. Mnohokrát děkuji. A dále paní Kloska Bobinská. E, děkuji bardzo. Já jsem e, shadow. Mnohokrát děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou EPP, pokud jde o tuto zprávu. Chtěla bych srdečně poděkovat a za poskytnutí informací a za obrovskou práci, kterou odvádíte. Je ale několik věcí, které bych chtěla zmínit v souvislosti s tímto tématem. Zdá se, a potvrdilo to, potvrdili to i experti, že internet věcí není jenom technologickou záležitostí. Není to jenom technologická věc, která by spočívala v tom, že věci nebo počítače se propojí do sítě. Internet věcí, jak zmiňuje komise ve svém sdělení, je určitým novým paradigmatem. Jedná se o něco, co v budoucnosti změní náš společenský a kulturní život. Hospodářský dopad bude také obrovský. Sdělení komise to naznačuje. Hovoří se zde o dalekosáhlých dopadech také v oblasti kultury. Je třeba soustředit se na dvě věci. Na technologii a na hodnoty, jako je ochrana soukromí a další aspekty, které by mohly utrpět v souvislosti s touto technologií. Já bych se chtěla soustředit na to, co mi ve zprávě chybí. Jedná se o hospodářské a kulturní dopady na životní styl celé společnosti ve chvíli, kdy se tato věc bude realizovat. Druhá věc, která mi zde chybí, je následující. Myslím si, že informace komise i zpráva jsou velmi optimistické. Jsme zde svědky určité inovace, určitých změn v oblasti technologií. Já si myslím, že je to skutečně velice zajímavá změna také pro oblast zdravotnictví, pro oblast dopravy. Ale zapomínáme zde na negativní dopady využívání této technologie. To ale na paměti mít musíme, protože těmto věcem je nutné už dnes předcházet. Když hovořím o společenských a kulturních dopadech, už v dnešní době máme co dělat s určitou eh, rozmanitostí, s určitými rozdíly v Evropě mezi jednotlivými regiony, pokud jde o a přístup k internetu a pokud jde o využívání digitální agendy. V Evropě jsou velké rozdíly ve využívání počítačů. Velké jsou také rozdíly, pokud jde o schopnosti lidí. Lidé, kteří nejsou tak vzdělaní, kteří jsou starší, nejsou schopni používat počítače tak dobře, jak by potřebovali. Internet věcí je velmi komplikovanou záležitostí a internet věcí proto tento rozdíl ještě posílí. Z tohoto důvodu se musíme zamyslet nad tím, co je třeba v tomto směru dělat a musíme vyzvat komisi, aby tyto regiony nebo tyto společenské skupiny připravila na změny, aby rozdíly, o kterých hovořím, se nestaly ještě závažnějšími. Nesmí dojít k tomu, že internet věcí v některých zemích nebo regionech bude zaveden velice rychle a v jiných oblastech bude odmítnut z různých důvodů. Jedná se totiž o společensky velice důležitou záležitost. Další věc, o které bych chtěla hovořit, je vzdělávání. Já si myslím, že v informaci komise i ve zprávě chybí dostatečný důraz na vzdělávání s ohledem na nové výzvy a nový životní styl. To je něco, co se musí v této zprávě objevit a já se pokusím v tomto ohledu předložit odpovídající pozměňovací návrhy. Třetí věc. Málo hovoříme o možných chybách nebo zneužitích. Ve chvíli, kdy je určitá síť komplikovaná, potom každá chyba může potenciálně vést k nepředvídatelným společenským dopadům. A pokud se jedná o menší systémy, potom jsou dopady samozřejmě menší. To je třeba mít na paměti. A naši odborníci hovořili také o potenciálním zneužití, o tom, že u velkých sítí je tento problém velice výrazný. A to je něco, na co se také musíme soustředit. Musíme požádat komisi, aby, některé, aby připravila některé politiky či akční plány, které nám pomohou připravit se na internet věcí. Pokud si teda myslíme, že internet věcí bude v budoucnosti hrát důležitou roli. A poslední věc. Ve zprávě a v informaci od komise se hovoří o ochraně osobních údajů, o ochraně soukromí. Já si myslím, že toto se musí rozšířit. Nejedná se jenom o soukromí, které by tímto systémem mohlo být ohroženo. Mohlo je třeba chránit celý systém fungování. To jsou pro nás zásadní hodnoty. Zahrnuje to transparentnost, svobody. Je nutné, aby zde byla možnost umlčení čipu. A všechny tyto hodnoty musíme mít na paměti. Mnohokrát děkuji to snovský jako stínový zpravodaj. Stínový reportér za ICR e bych chtěl velmi také poděkovat eh, paní eh, zpravodajce. Is Eh, s paní zpravodajce za velmi dobrou zprávu, která eh, myslím si, že v dobrém čase vystihuje, eh, kdy je potřeba zahájit debatu o tak novém fenoménu, který se objevuje v technologiích, ať je nazveme internet věcí, či technologické spojení mnoha věcí mezi sebou. Já jsem přesvědčený, že ve dvou věcech a tak, jak je uvedeno, jak mý kolegové předřečníci hovořili, je velmi důležité udržet zaprvé míru legislativních pravidel ochrany dat, ochrany osobních dat a na druhé straně tak, abychom přílišnou legislativou, přílišnými eh, právními akty neskomplikovali další vývoj eh, tohoto velmi podnětného a technologického zařízení, které by mohlo přinést velké, velký přínos. Na druhé straně bychom skutečně měli velmi dbát na to, aby nedošlo k narušení osobní integrity eh, přílišného, přílišného dopadu na Eh, ochranu osobních dat a toho, co vše tyto systémy samozřejmě velmi jednoduše umožňují. Skutečně bychom měli mít na, na velkém pozoru to, aby nám, tak jak říkal kolega, nevznikl tady velký bratr eh, s tím, kdy eh, v důsledku nebo na konci bychom dosáhli, že každý by měl nějaký RFID v uchu a dospěli bychom do stádia, který určitě, kterému se chceme určitě vyhnout. Já považuji tuto zprávu za velmi důležitou v této době a proto i naše připomínky budou spíš toho věcného rázu, tak abychom skutečně eh, legislativu nepřehnali a, a nezabránili dalšímu velmi zajímavému vývoji této, těchto technologií. Na druhé straně, abychom zase, aby se to neubíralo eh, těm, tím nepříjemným směrem, tak jak o tom hovořili mý předřečníci. Děkuji paní reportérce za velmi dobrý přístup a velmi eh, důležitý eh, obsah, který máme před sebou. Ganz herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort. Mnohokrát děkujeme. Eh, dále Henču. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci, kterou odvedla v rámci této zprávy. Chtěl bych eh, také poděkovat oběma odborníkům, kterým se, myslím, podařilo v rámci jejich prezentací poskytnout určité odpovědi, přesně odpovědi na naše dotazy, které bychom dnes chtěli položit. Internet věcí je bez pochyby koncepcí světa budoucnosti a združuje veškeré technologické prostředky, které jsou nyní k dispozici celému lidstvu a dochází tam k integritě těchto technologií v jeden moment. Musíme pochopit, že pokud chceme udržet krok s konkurencí, tak tyta, tato opatření musíme přijmout co možná nejdříve, protože pokud tak neučiníme, tak opět budeme pokulhávat. Tak, jak říkala paní zpravodajka, tak jak zdůraznili oba odborníci, existuje tady určitý negativní dopad eh, této nové technologie. Pan Svoboda nám slíbil, že tato technologie RFID není vůbec žádnou hrozbou. Nicméně já si myslím, že už jsme mnohokrát viděli, že jaká, jakkoliv technologie, která byla vytvořena na to, aby nás chránila, je také velice náchylná k tomu, aby nás zneužívala. Vždy se objeví nějaké technologie, které jim konkurují a mohou nám naopak velice škodit. Čili komise musí být neustále na pozoru, musí neustále zajišťovat, že budeme respektovat ochranu soukromých dat našich občanů a spotřebitelů. Komise musí být v neustálém kontaktu se skupinou, která se zabývá ochranou soukromých dat, čili ne pouze ve chvílích, kdy si myslí, že je to nezbytné, tak jak se to uvádí ve sdělení. Máme technologie, které mohou zjišťovat identitu jednotlivých předmětů, zjišťovat jejich přemysťování a to znamená, že v jakoukoliv chvíli mohou zjistit, místo jednotlivce, co tento jednotlivec dělá a v podstatě eh, se mohou takto vměšovat do jeho soukromého života. Čili já navrhuji, abychom jednak uplatnili právo tzv. Eh, mlčení těchto čipů, tak eh, také veškerá zařízení, která sledují pohyb, by měla být používána pouze v případě, když se jednotlivec o to požádá, a ne, aby to byl Eh, základ eh, toho základního vybavení. Čili internet věcí je koncepcí do budoucnosti, nicméně vychází z toho, jak tento svět nyní vypadá a zcela jistě bude velice záležet na regulacích, na nařízeních, která nyní připravujeme. Čili musíme toto vše vzít v úvahu, aby tento systém mohl fungovat ku prospěchu našich občanů.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 a také zpráva Rybik. Já chci poděkovat zpravodajce za její zprávu a také chci poděkovat oběma odborníkům, kteří mezi nás zavítali a kteří nám umožnili nahlédnout do celé řady otázek, které jsem si kladl i já. Kolegyně a kolegové, Když někdo vzývá ďábla, tak se ďábel také objeví. A s tím se setkáváme také v oblasti technologie, protože je to vlastně technologie, kterou už známe dlouho. Říká se ji ambient intelligence a najednou se to jmenuje Internet of Things. Ale mělo by být jasné, že jde o internet lidí. O to jde. A já mám takovou obavu, nebo obavy, které se týkají toho, že nejde jenom zásahu do soukromí osob, ale také vlastně do celé společnosti. před 20 lety spisovatel David Brin napsal technologickou knihu The Tales of Two Cities. A podtitul, podtitul byl City of Control and Transparent Society. Víte, já se pohybuji celý život v oblasti vědě a technologie, takže jsem velice opatrný jsem opatrný, co se týče těchto revolucí, a to nejen ve vztahu k soukromí občanů, ale i co se týče celé struktury politického systému. Vysvětlím vám to blíže. Za prvé, eh, mění se společnost, ale technologie zůstává. Za druhé, technologie může být etická nebo neetická podle toho, jak je použita. například to, jak se mění podniková etika na základě instrukcí jednotlivých států, které si objednávají určité služby a technologie v Evropě a ve světě a celý svět a Evropu to mění. Za třetí, často se říká, že prvním příkladem použití je aplikace takovýchto čipů do cestovních pasů občanů. A to je něco, o čem bych chtěl slyšet více, a sice jak bojujete tedy za soukromí občanů. Zdá tedy občané v těch zemích, kde je čip aplikovan do jejich cestovního pasu, skutečně vědí, co to znamená a co na tom čipu je uložené. Jaká informace je zde uložena a jaké osobní údaje jsou tam uloženy. Vědí to občané? A z tohoto pohledu chci říci, že z zpráva paní zpravodajky se mi zdá být dobrá, protože je to zpráva, která se hodně věnuje ekonomickému a technologickému rozměru tohoto tématu, tedy internetu věcí. Ovšem, co se Ovšem je taková velice kurzorická, stručná v rámci bodu 2, co se týče pozornosti komise eh, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a také řízení internetu věcí. Z technologického a legislativního hlediska se komise v podstatě této věci nevěnuje vůbec. A toto není individuální otázka, toto je skutečně otázka státotvorného charakteru to je ta Ambient Intelligence and Technology. A skutečně velice ovlivní strukturu našeho soužití a našich společností. Přestože vím, že existuje velká potřeba vývoje technologie, nechat technologie, aby se vyvíjet, chci říci, že nejsem ochoten se zapojit do celé řady praktik. Takových praktik, které by mohly něco ohrozit co bych nechtěl vidět v ohrožení. I kdy, vidím zde, že se to tím směrem blíží. Děkuji vám. Odel Castillo. Paní Castillo. Gracias, eh, presidente, y muy brevemente, empezando por Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce za zprávu, kterou nám představila. před diskusí. Já si myslím, že tato zpráva se soustředí na veškeré důležité body. A jsem také vděčná za to, co řekli ostatní řečníci, protože hovořili o některých zásadních věcech. Chtěla bych se s vámi podělit o některé myšlenky. Zpráva asi bude doplněna pozměňovacími návrhy. Jsou zde některé body, které bych případně chtěla pozměnit, ale je třeba mít na paměti následující jenom několik stručných bodů. Za prvé, domnívám se, že tato zpráva musí být propojená s celkovou digitální strategií, kterou se zabýváme nejenom v parlamentu, ale kterou se zabývají i jiné evropské instituce. Zítra se bude hovořit o digitální agendě. a v dubnu bude předložen návrh týkající se digitální agendy. Rada se tímto tématem rovněž zabývá, takže to je kontext, ve kterém pracujeme a ten musíme mít na paměti. Dále je třeba si uvědomit, že je třeba podpořit komisi v její snaze monitorovat a hodnotit potřebu další harmonizace spektra. V tomto případě se jedná konkrétně o internet věcí. Mně se zdá, že ať už se stane cokoliv, budeme muset zdůraznit jeden základní bod, který bude výchozím bodem pro implementaci. Musíme se co nejrychleji snažit transponovat eh, veškerá ustanovení rámcové směrnice o spektru. To je základní eh, bod celého telekomunikačního balíčku. Takže první věc, kterou je třeba udělat, je zajistit eh, transpozici veškerých součástí rámcové směrnice. A mezi další věci, které musíme mít na paměti, patří to, že bychom měli odkázat na pravidla týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Tato pravidla musí být přísnější. Když hovoříme o změně směrnice o ochraně údajů, Samozřejmě je zde úzká souvislost o, se směrnicí o digitálních otázkách. Zároveň musíme udržovat financování výzkumu v rámci sedmého rámcového programu. K tomu bych chtěla říct následující. nechceme, aby věci pokračovaly stále tak, jak jsou. Měli bychom se spíše snažit o to, aby projekty IKT, které mají vliv na konkrétní odvětví a také na celou ekonomiku, je třeba v této oblasti zajistit kontinuitu. Musíme zesílit naše úsilí, naše snahy. V oblasti digitální agendy je zde celá řada návrhů a které zvýší výdaje v rámci sedmého rámcového programu na tuto oblast. Neustále se hovoří o různých problémech souvisejících s přehnanou eh, byrokracií v rámci sedmého rámcového programu. Malé a střední podniky zde mají skutečně problémy získat financování. A poslední bod, který bych chtěla zmínit a který podle mého názoru má velký smysl. Odkazuje se zde na úlohu měst. Města jsou prostředím, které bude hrát zcela klíčovou roli. Zdá se mi ale, že podobně jako v oblasti digitální agendy a jiných zpráv, je zde určitá představa angažovanosti uh, občanů. Snaha o to, aby občani byli více zapojeni. Eh, já si myslím, že to platí také pro města. Evropská unie, národní politické eh, instituce, regionální úřady – aby se měly angažovat. Všechny zainteresované strany musí být do celého procesu zapojeny. Pokud chceme poskytnout další pobídky, musíme se snažit o zahrnutí všech odvětví, kterých se eh, to týká. Takže já si myslím, že na to bychom měli v textu také odkázat. Text ale odkazuje pouze na města této oblasti. Takže to je všechno, co jsem chtěla říci. Mnohokrát děkuji zpravodajce a těším se na další práci. Pan Ody. Merci, monsieur le président. A mon tour, je voudrais féliciter notre rapporteur et... <coughs> Rád bych také poblahopřál paní zpravodajce a já zastupuji tady jednoho stínového zpravodaje. Chtěl bych také poděkovat našim odborníkům Jejich prezentace byly velice zajímavé, ale jak již říkal jeden kolega, tento postup také vyvolává určité obavy. Vidíme, že tady celá řada nejrůznějších technologií, které se vyvíjí. Musíme dělat vše pro to, aby tyto technologie byly skutečně bezpečné. Mě by zajímalo, co budeme dělat, pokud by tento systém selhal, pokud by se doslova rozbil. Vznikne zmatek v Evropě, po celém světě, bude tady velký problém ve městech, dále vlády, se budou spoléhat na tyto takzvané chytré technologie. Já si myslím, že v rámci internetu musíme také použít princip odpovědnosti. Kdo bude odpovědný za možné selhání? Také musíme zajistit skutečnou vysledovatelnost eh, informací a dat. Musíme zjistit, odkud tyto informace přicházejí, kam jsou odesílány. Tímto způsobem musíme být schopni reagovat eh, na to, aby občané byli skutečně chráněni, aby nebyli vystaveni možným zneužitím, podvodům. Čili to jsou věci, na které se musíme zaměřit. Myslím si, že by to měly řešit, eh, řešit vláda, čili by to neměly dělat soukromé společnosti. Například máme kalifornské společnosti, které spravují internet a pro dobro naší společnosti musíme udělat vše pro to, aby jejich zájmy byly skutečně chráněny. Eh, děkuji. A jako poslednímu udělíme slovo zástupci komise, pan Mateo Guje. Máte slovo. Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, madame... Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Paní zpravodajko, Rovněž mnohokrát děkuji za práci, kterou jste odvedla. Jsem vděčný poslancům za jejich připomínky. Já se domnívám, že se zde vydáváme stejným směrem, eh, směrem jako sdělení komise z minulého června. Děkuji také odborníkům za jejich projevy. Domnívám se, že předchozí řečníci jasně popsali kontext, v jakém se pohybujeme, pohybujeme, takže o tom nebudu hovořit, ale chtěl bych zde učinit jeden rozdíl, poukázat na jeden rozdíl. Důležitým tématem je zde identifikace. Máme zde celou řadu technologií, které se využívají například u klimatizace, u měřičů. A nebo například eh, u registrací aut na parkovišti. V těchto oblastech se používají nové technologie. Jsou to eh, věci, které v budoucnosti budou náležet internetu věcí. Chtěl jsem to zmínit jenom proto, abyste věděli, jak důležitá je tato věc pro budoucnost Evropy. V této oblasti je zcela zásadní také evropský průmysl. Ale je třeba zde rozlišovat mezi internetem věcí a internetem, jak ho známe dnes. A mezi těmito dvěma věcmi je nutné jasně rozlišovat. A ještě dvě věci bych chtěl zdůraznit, eh, jak jsou zmíněna ve sdělení. Jde zde především o governance, o řízení tohoto internetu věcí. I nadále zde budou eh, Chtěl bych nás v tomto místě poukázat na bod 8 na eh, Internet Governance Forum současné době internet, tak jak ho známe, by v budoucnosti mohl propojit eh, také věci každodenního užití. To se také té sdělení zmiňuje. V Evropě se tímto tématem zabýváme. Řízení internetu nazýváme Internet Governance. Jsou to otázky, které budou samozřejmě v budoucnosti stále více aktuální. Je důležité zabývat se ochranou osobních údajů a je nutné zabývat se řízením internetu eh, ještě předtím, internetu věcí, ještě předtím, než se tato eh, technologie plně rozvine, abychom jednoho dne nestáli před eh, věcmi, které už nemůžeme změnit. Důležitá je zde otázka, jak bude vypadat eh, legislativa, jak, jaké úlohy budou eh, plnit úřady a tak dále. Samozřejmě eh, vysoké školy a výzkumná oblast se snaží zde pracovat dále a držet krok abychom zajistili to, co od nás očekávají občané. Já nechci zacházet do detailů ochrany osobních údajů. Už o tom eh, zde něco zaznělo. Eh, ve sdělení komise hovoříme o právu na umlčení čipu. Toto právo a eh, bylo vypracováno některými odborníky a soustředí se na to, eh, že uživatelé tohoto systému by měli mít možnost a eh, umlčet čip, tedy neúčastnit se daného systému. Samozřejmě v budoucnosti bude zásadní, jak zde bude fungovat legislativní úprava. Bohužel zde nemám čas detailně hovořit o dalších otázkách, o dalších bodech sdělení či o akčním plánu. Ale velice se těším na dialog mezi institucemi v souvislosti s internetem věcí. Mnohokrát děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, jsem vám k dispozici. Mnohokrát děkujeme. Otázka na zpravodajku. Chcete si vzít ještě slovo? Prosím. Señor presidente, yo también quiero agradecer a los expertos, a todos los que han intervenido y también a la comisión. Děkuji mnohokrát, chtěla bych poděkovat eh, odborníkům i komisi, všem kolegům, kteří dnes vystoupili. Během této rozpravy lidé hovořili o rizicích, o možném zneužití, o určitých obavách a myslím si, že to je důvod, to, proč komise předložila své sdělení. V této zprávě zdůrazňuji právě tyto aspekty. Zdůrazňuji skutečnost, že nyní stojíme před novou situací, před novou érou internetu, která umožňuje, abychom mohli dělat celou řadu věcí, abychom zlepšili eh, náš životní standard, ale pochopitelně jsou tady určitá rizika. A já mám tři konkrétní otázky, na které musíme odpovědět, abychom byli úspěšní. První věc, o tom se zmínila již komise, můžeme předvídat skutečně všechno, co se může stát předtím, než tato technologie bude zavedena, abychom se nedostali do určitých nesnází. Za druhé je zcela zásadní, abychom úzce spolupracovali s odborníky na tyto technologie, abychom také spolupracovali s právníky, s právními odborníky, protože problémy, které by se mohly díky této nové technologii objevit, musí být vyřešeny. Tato technologie je jak dobrá, tak špatná. Pochopitelně musíme vzít v potaz obojí, až budeme připravovat legislativní návrhy. A další otázka je vyloučení těch, kteří budou používat tyto technologie. Týká se to nejen internetu věcí, ale i zprávy, internetu, jsou to věci, které jsou často přehlíženy. Další aspekt je transparentnost. Myslím, že musíme propojit tuto zprávu s veškerými našimi strategiemi v oblasti digitálních technologií. O to se snažíme a myslím si, že to je rozumné. Je podle mého názoru také rozumné, abychom udělali to, co dělá komise ve svém sdělení. Musíme přijmout vyvážený přístup. Máme zde určitou možnost ale musíme také nabídnout veškeré záruky, abychom mohli skutečně zlepšit náš život. Například otázka autentikace, čili identifikace. A musíme pochopit, kde jsou veškeré výhody, ale musíme věnovat velkou pozornost také veškerým rizikům. Čili těším se na veškeré vaše poznámky, příspěvky a velice ráda se podívám na pozměvací návrhy, které již zazněly během této diskuse. Čili budu se těšit, abychom mohli odpovědět na veškeré věci, které nám tento internet přináší. Děkuji vám a chci říct, že pozměňovací návrhy podávejte do 25. března do 12 hodin. Takže tímto jsme ukončili tento bod našeho pořadu jednání. Děkuji. Dámy a pánové, tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. Je mi velkou ctí zde přivítat bývalého předsedu, nyní eh, zcela jiné funkci, baron Crespo. A jsem velice potěšen tím, že nám chcete dnes prezentovat zprávu, která vznikla v rámci španělského předsednictví. Vypracoval ji sektor průmyslu a jsme zvědaví, co nám k tomu povíte, protože už máme písemné podklady všichni k dispozici, takže tím končím svůj úvod. Srdečně vás zde vítám a těším se na vaše vystoupení. Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já vám velice děkuji za pozvání a za možnost vrátit se, tak říkajíc, domů, protože jsem zde v tomto parlamentu byl doma po 13 let. A proč o tom mluvím? Já jsem v loňském roce už nechtěl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. A přijal jsem pozici na univerzitě v Toledu a také vedu malou nadaci pro informační společnost, eh, což je společnost podle belgického práva. A informační, otázky informačních a komunikačních technologií, to je přece velká výzva eh, budoucnosti a pan státní tajemník Ros, který v rámci španělského předsednictví se tímto tématem zabývá, tomu jsem adresoval eh, svůj dotaz a proto nyní mohu také vést pracovní skupinu za celý evropský průmysl v oblasti IKT a myslím si, že to je skutečně velice zajímavé. Mám zde na mysli také výsledky práce, kterou zde koordinuji, protože je to dokument, který vytvořil celý ten průmyslový sektor a nyní ho máte tedy k dispozici. Já už se delší dobu zajímám o informační společnost a IKT. Ještě v dobách, než se Španělsko stalo členem EHS, mě toto téma zajímalo, protože jsem působil jako ministr eh, dopravy ve španělské vládě. Mohli jsme připravovat vstup Španělska do EHS. A já jsem potom přešel k tématu informační společnosti a zřizoval jsem první veřejný telefax. Možná, že si budete připadat jako v Jurském parku, protože tehdy jsem objevil v Japonsku telefax. A Japonci neuměli tolik zacházet s telexem, protože tam byl problémy s japonským písmem a navíc ještě měli i čínské přístroje. A já jsem měl pocit, že Evropský parlament je skutečně vhodným prostředím, kde můžeme zvýšit naši hodnotu právě používání informační technologií. Tehdy jsme byli v zasedací e, místnosti a personál většinou potom musel e, nosit obálky s dietami jednotlivým poslancům. To tady vypadalo jako na tržiště, rozdávaly se peníze a proto jsme udělali taková opatření, aby se zde nemohlo odehrávat něco, co by neodpovídalo důstojnosti Evropského parlamentu. Dříve tomu také všem bylo tak, že bylo nutné vytisknout všechny dokumenty a pozměňovací návrhy. Takže vidíte, jak se náš život změnil. Ale nebyli jsme to jenom my, kdo se technologicky posunul dopředu. Když se podíváme na to, jaká je aktuální situace ve světě, tak eh, mohu říci, že Japonsko a USA jsou v čele širokopásmých technologií a také Indie. Indie je velká mocnost, co se týče aplikace softwaru. Když se podíváme na Čínu, tam je to hlavně záležitost hardwaru. Dovolte mi, abych také poukázal na něco, co se historicky prokázalo. Existuje propojení mezi vývojem svobody ve společnosti. A my jsme si to všimli při zhroucení sovětského impéria, sovětské moci. A že tam je také právě důležitá informační společnost, my Evropané jsme se posunuli mnohem dále. Vzpomeňte si jenom na to, jak se například uh, rozvinula mobilní technologie, mo- mobilní telefony, když se eh, na trh dostala Nokia, tak si všichni myslí, že Nokia pochází z Japonska. Nikdo si nedovedl představit, že Nokia je, pochází z Finska. Ovšem i jiné země tento vývoj dohnání a dohnali. A si zde říci něco, co už bylo zmíněno a to je to, že významné, to, co kritizoval významný evropský telekomunikační podnik, když si uvědomíme, čím žijí nyní evropské telekomunikace, a vysoké školy. Tam jde o ten problém, že nejlepší absolventi i hned odcházejí do USA. Americké podnik, podniky využívají tento potenciál a myslím si, že to je něco, co by se měly uvědomit i podniky evropské. Dostávám se tedy k oné zprávě. Jaká je hodnota této zprávy? kterou vypracoval průmysl. Protože zprávy, které vypracovává průmysl, jsou vždy takové, jak se říká, že když se sejdou čtyři lidé a vypí spolu kávu, tak se najednou pohnou ceny, ale zde tomu tak není. Zde nedochází k nějakému nárůstu cen v důsledku této zprávy. Tato zpráva je zpráva, která schrnuje nejvýznamnější aspekty. Je to tedy zpráva účastníků trhu, kteří jsou velice významnými hráči a poprvé se společně sešli velcí provozovatelé v oblasti satelitního spojení, kabelové spojení, GSM, výrobci, prodejci. A všichni si uvědomili, že si že Evropa musí zohlednit význam této technologie, takže celou digitální oblast. Nechci vás zde příliš nudit a proto vám chci říct, že na prvních stranách zprávy je zpráva shrnutá anglicky, německy, francouzsky a španělsky a v rámci tohoto shrnutí vidíte hlavní téze zprávy. Všem přece jenom jsou zde některé aspekty, na které bych rád upozornil. Jedná se o oblast, kde jsou v posledních letech generovány zisky ve výši miliard. A také je možné, aby v této oblasti vznikla celá řada pracovních míst. Přes už existuje přes 6 milionů pracovních míst v této oblasti. Co se týče investic, tak to je 35 miliard eur. Je to sektor, který také přispívá k tomu, že nadále klesají emise CO2. Pokud nebudeme potřebovat tolik dopravy a k tomu právě dochází používání technologií GAT, tak je to vlastně e, zelený ekologický průmysl. V současnosti si musíme uvědomit tři klíčové aspekty. První aspekt. V rámci druhé Barozovy komise vzniklo portfolio pro digitální agendu. Potom existuje zpráva Evropa 2020, a přidává se k tomu také přepracování a vypracování finančního výhledu. To je také velice významná věc. Existuje pracovní skupina pro budoucnost pod vedením Filipa Gonzálese, bývalého eh, premiéra Španělska, kterého tato zpráva ostatně také velice zajímá. Dovolte mi, abych pohovořil ještě o něčem dalším. Před dvěma týdny se v Bruselu konalo zasedání, které eh, organizovali dva think tanky a zapojilo se na 14 významných evropských think tanků. A já jsem byl součástí panelu, moderoval jsem diskuze, ve kterých se diskutovalo o budoucnosti IKT. A naši odborníci v podstatě nepsali o budoucnosti digitální Evropy. Diskutovalo se o současnosti v automobilovém průmyslu, potřebujeme konsolidovanou branži, to tam zaznělo, ale význam digitální Evropy to bylo něco, o čem se téměř mlčelo. Evropský parlament a právě tento výbor zde hrají významnou roli. A sem patří také zpráva mojí kolegyně Del Castillo, to je skutečně zpráva, která přichází v pravou chvíli. Dovolte mi říct ještě něco k obsahu předložené zprávy. Potřebujeme dobrou a vyváženou účast všech aktérů. Jsou zde uvedená opatření, můžete si to v zprávě přečíst, ovšem já vím, že vy poslanci nemýváte mnoho času, ale přesto bych vám doporučil, abyste si přečetli alespoň schrnutí zprávy. V této zprávě je uvedená celá řada významných myšlenek. Jak už jsem o tom hovořil, je zde otázka významu IT pro růst a produktivitu, protože IT je bezprostředně důležité pro naši budoucnost. Také to vidíte u těch ekonomik, které mají nejvyšší konkurenceschopnost. Většinou jsou to skandinávské země právě, co se týče oblasti IT. Je to také významné pro budoucnost, pokud chceme zajistit, že Evropa ve světě, který bude čím dál tím složitější, eh, ještě konkurenčně obstojí. Potom je zde otázka trvalé udržitelnosti. Už jsem zde hovořil o snižování emisí CO2. Musíme ovšem také přemýšlet o tom, co by se k tomu dalo ještě přidat. Omezení dopravy, ovšem prostřednictvím IT. IT je také důležité při úsporách energie, nejenom v domácnostech, ale i ve veřejných zařízeních. Domnívám se, když se bude intenzivně využívat informační technologie, tak to může významně přispět ke snižování spotřeby energie. A nemám zde opravdu na mysli pouze domácnosti, ale například i oblast dopravy a jiné. Další záležitost, která má významný do, dopad, je tato. Je to kreativita v rámci IT. Ve zprávě byla definována i témata, která jsou politicky důležitá. Mám zde na mysli uskutečnění opravdového vnitřního společného trhu bez jakýkoliv, jakýchkoliv bariér. musíme aplikovat dvě věci, které nejsou shodné. Je to ochrana duševního vlastnictví a za druhé jsou to práva copyrightu. A v této oblasti se objevuje celá řada témat v souvislosti s rozvojem trhu. Je to také například ochrana produktů z jednotlivých zemí. My si přejeme všem společný vnitřní trh, chceme přitom chránit spotřebitele. Ovšem, co se týče výsledků vědeckého bádání anebo výsledků umělecké činnosti, neměli bychom pohlížet pouze do minulosti. Jde také o evropskou budoucnost a je celá řada otázek, které hrají svou roli i nyní v současnosti. Uvědomme si například procesy digitalizace a jejich dopad na naší budoucnost. Nechci zde zacházet do detailů, celé by se to mělo projednat ještě i v jiné souvislosti. Potom je zde otázka důvěry. Existují určité ochranné mechanismy pro práva spotřebitelů a dnes ráno jsme to viděli při rozpravě o zprávě paní zpravodajky Bady. Jsou to významné otázky, jako je například ochrana dat. Eh, na, naštěstí je tomu tak, že právě v chartě základních práv je zohledněna i tato záležitost. A to závazně. Dovolte mi zde zmínit, že jsem v roce 1975 působil jako poslanec ve Španělsku, když eh, jsme vytvářeli španělskou ústavu, která byla velice pokroková. Ovšem o těchto právech v oblasti IT jsme tehdy ještě nemluvili, protože tehdy ještě neexistovala, ale nyní se to stalo významným tématem španělských diskusí, To znamená ta důvěra a možnost zapojit se pro všechny. Další téma, přístup na trh. Jako předseda výboru Evropského parlamentu pro obchod jsem se naučil velmi mnoho. při vyjednávání v rámci Doha a v rámci eh, vyjednávání TRIPS, to znamená tedy vyjednávání souvisejících s právy duševního vlastnictví. Tomu bylo tak, že zprávy o oblasti IT eh, vždy vedly eh, k velmi bouřlivé diskuzi. A došlo zde ke změně norem Mám zde na mysli také jednu zemi, která je významným aktérem a je to země, která se mění. Není to jenom z hospodářského hlediska, ale i z měnového se. Tato země stává významným hráčem a touto zemí je Čína. Od vstupu Číny do VTO Eh, zde poprvé v této zemi uznáno duševní vlastnictví. Samozřejmě museli jsme proto udělat mnoho, ovšem je to fakt, který musíme zohlednit. A otázka přístupu na trh, ano, ten musí být možný, ale musíme přitom dodržovat pravidla, která budou platit pro všechny. A posledním tématem je administrativní zátěž. poplatky, které v této oblasti existují a vznikají, hlavně s vývojem dané oblasti, je důležité, abychom odstranili jakékoliv způsoby diskriminace na společném trhu. A to můžete také si přečíst v této zprávě. Jaká je tedy přidaná hodnota předložené zprávy? Viděl jsem, že zástupci průmyslu a tohoto sektoru znají otázky a témata, které jsou nám v Evropě společná v rámci společné tradice. A my v Evropském parlamentu jsme se vždy snažili překonávat naše rozdílnosti a vidět to, co nás spojuje. Zástupci vlád spolu tomto hovořili a to je samozřejmě také významná věc pro komisi a pro radu. Pane předsedo, dostávám se ke konci a svého vystoupení a dovolte mi, abych vám předložil takové tři své myšlenky, které ovšem vyplynuly také z práce s touto zprávou a jsou i v duchu této zprávy. Za prvé, domnívám se, že je třeba vést debatu na politické úrovni. uznat to, že všichni občané musí mít možnost přístupu eh, k širokopásným technologiím a že už je to pozitivně zahrnuto například ve finské, španělské, estonské legislativě. Uznal to také francouzský ústavní soud. Možná, že na tomto pozitivním seznamu jsou i další země. Je to tedy právo, které také zmiňuje zpráva paní de Castillo. A to je skutečně zásadní změna Nejde jenom o tom, že hospodářství využívá svoji pozice a velká průmyslová odvětví, velké oblasti služeb, nebo že jde jenom o koridory. Ne, všichni občané mají určité právo, všichni občané Evropské unie ho mají. Ať už žijí v Rumunsku a nebo na polárním kruhu, ať jsou ve Finsku, na Kanářských ostrovech, na Krétě, Všichni mají právo na přístup k širokopásmým technologiím. A to je téma, kterým se musíme zabývat politicky. Co to znamená? Znamená to pro to, že musíme diskutovat o otázkách, které mají i rozpočtové dopady. Mám pocit, že právě v Estonsku je to tak, že eh, v rámci opatření v kohezní a strukturální oblasti se touto záležitostí zabývají. Podobně se k tomu stavíme ve Španělsku. Potřebujeme mít napřed řádnou inf- infrastrukturu pro to, aby bylo možné zavést širokopásmé technologie a komunikaci i do nejodlehlejších oblastí. Politické dopady tohoto nároku na širokopásmý přístup postup jsou významné. Není to explicitně uvedeno v chartě, ovšem mělo by to tam být. Pak už jsem také hovořil o dvou sporných otázkách, které jsou důležité pro španělské předsednictví a to jsou práva duševního vlastnictví a přizpůsobení těchto práv duševního vlastnictví nové situaci a faktu existence společného vnitřního trhu. A přidává se k tomu také další prvek, to jsou evropské kontinentální systémy. A vlastně od dob francouzské revoluce existuje nárok na duševní vlastnictví. Potom zde máme také umělecká díla, to je další téma. A potom existuje také eh, autorské právo a právo na vytváření kopií. Zde, zde o to, autorské právo chránit. Je to právo, které pochází ze Spojeného království a právě v USA a ve Spojeném království bylo budováno a rozvíjeno. A to je právo, které je velice významné, když si uvědomíme situaci ve společnosti. Tak zde nejde pouze otázku monopolu. Musíme si uvědomit, zda tento typ práva je pouhým zbožím, anebo zda je to něco víc. Všichni dobře víte, že rozvoj internetu způsobil celou řadu významných změn, také například v oblasti nakladatelství a nebo v oblasti eh, výroby CD Také je důležité hovořit o právech uživatelů a spotřebitelů. Existuje návrh vytvořit chartu nebo kodex na ochranu práv spotřebitelů. Přidává se k tomu i další důležitá věc, a to je eh, in, eh, počítačová kriminalita, počítačové pirátství například v oblasti bank, bankovnictví, a nebo v oblasti financování mezinárodního terorismu. To je něco, co je také možné zmínit v této souvislosti, nebo i problematika dětské pornografie. I tu nesmíme ztrácet ze zřetele. Neměli bychom vycházet pouze z existujícího práva. Dámy a pánové, zároveň, za, závěrem se podívejme na budoucnost, komunikačních médií v audiovizuální a v písemné oblasti. Nejde zde pouze o oblast audiovizuální, ovšem komunikační média ve všech našich zemích jsou také přítomná na internetu. A byly podniknuty kroky, aby tato přítomnost respektovala práva duševního vlastnictví. Je to něco, co je důležité nejenom pro váš výbor, ale mohlo by zde průkopnickou eh, roli hrát také komisi. Závěrem chci poděkovat za příležitost eh, promluvit zde s vámi a jsem vám k dispozici pro to, abychom posunuli digitální Evropu kupředu, protože to zajistí naší budoucnost. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Jak slyšíte jménem celého výboru? A někteří kolegové se přihlásili o slovo, aby vám položili otázky. A paní Ferrera Madurel jako první. Ah, muchas gracias, presidente. Yo creo que... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jménem své politické skupiny bych chtěla poděkovat Enrique Baronovi za to, že přišel k nám do výboru dnes dopoledne. Jak jste řekl, pane předsedu, a pan Krespo byl předsedou parlamentu a také předsedou mé politické skupiny. Já bych mu chtěla pogratulovat eh, k práci, kterou odvedl, když koordinoval tuto důležitou zprávu, která je příspěvkem ze strany evropského průmyslu IKT. Tato zpráva zdůrazňuje klíčovou roli, kterou může sehrát IKT v Evropě. A tím, že vytvoří sítě pro budoucnost. Řádně využívané IKT mohou přispět ke snižování emisí CO2, mohou přispět k udržitelnosti mohou také přispět eh, k lepším veřejným službám pro všechny občany EU, mohou vytvořit nová pracovní místa a pomoci školit eh, evropské pracovníky pro 21. století. Rovněž mohou přispět eh, k větší konkurenceschopnosti Evropy na světovém trhu. IKT mají tedy obrovský potenciál. Abychom jich mohli využít, musíme mít koordinované kroky. A musíme koordinovat snahy mezi všemi socioekonomickými aktéry v Evropě především a musíme koordinovat kroky s podniky. Pokud je o tuto studii koordinovanou panem Baronem, já si myslím, že jde o důležitý krok správným směrem. A poprvé zde máme nějaký sektor, který hovoří jedním hlasem. Jedná se o odvětví IKT. Hovoří o tom, co tento sektor spojuje, nikoli a co ho rozděluje, kde jsou rozdíly. Nedávno jsme hovořili o telekomunikačním balíčku. a který vedl eh, ke konfrontacím mezi bývalými monopoly a novými operátory v oblasti telekomunikací a vysílání. A došlo také ke konfrontacím mezi eh, satelitními společnostmi, poskytovateli eh, mobilních služeb a starými monopoly v této oblasti. A ve, ve zprávě máme řadu doporučení pro španělské předsednictví. Musíme se na to dívat v kontextu a zprávy paní Castillo o digitální agendě, o které se bude hovořit i zítra. Já si myslím, že je zde nová dynamika v této oblasti. Španělské předsednictví a evropské instituce, především Evropský parlament, by měly být schopny této dynamiky využít. Výzvy pro digitální společnost jsou obrovské a abychom těmto výzvám mohli čelit, potřebujeme mít telekomunikační odvětví, které bude konkurenceschopné a především které a bude, které se shodne na základních principech. Pane Krispo, mám otázku. Jak si myslíte, evropské instituce mohou přispět k lepší spolupráci mezi provozovateli v tomto odvětví? A další otázka se týká digitálního trhu. Jenom malé procento přeshraničních eh, jenom malé procento transakcí v Evropě je přeshraničních. Jedná se o 7 A jak si myslíte, že by bylo možné zlepšit tuto situaci? Takže to byly moje otázky. Mnohokrát děkuji panu Enrique Baronovi za to, že přišel mezi nás. Je pěkné vás vidět zde v Evropském parlamentu opět. Těším se na další spolupráci. děkuji kolegyně Del Castillo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já e, nepoložím otázku. Já bych chtěla jenom zmínit několik bodů. Nejdříve bych chtěla uvítat pana Barona zde ve výboru. Jsem velice ráda, že jste mezi nás přišel. Chtěla bych zdůraznit některé věci, které tvrdí eh, jeho nadace o digitální revoluci. Je zde celá řada aspektů zahrnutých v této revoluci. My doufáme, že Evropa této revoluce využije a, a bude schopna zlepšit a situaci evropské společnosti. Dojde k vytvoření nových pracovních míst a, a zlepší se celkově společnost v Evropě díky digitální revoluci. Toto odvětví je vedoucím odvětvím, pokud jde o vytváření nových příležitostí v Evropě. Já si jsem jistá, že vám španělské předsednictví pomohlo při vypracovávání této eh, zprávy, že, vám, že vás podpořili. A snažili jste se zohlednit, zohlednit role různých institucí, různých eh, odvětví průmyslu a zabývali jste se synergiemi. Říkáte, že musíme stanovit eh, správné podmínky pro to, aby bylo možné využít co nejlépe příležitostí, které se skýtají v souvislosti s digitální érou. Já souhlasím s tím, co řekla paní Madurel o telekomunikačním balíčku. Já si myslím, že je nutné, aby byl telekomunikační balíček správně implementován, abychom měli veškeré normy a nástroje a mohli se vydat správným směrem. Je třeba, abychom v této oblasti měli plný jednotný trh. Musíme umožnit lidem, aby byli zapojeni aktivně do nové digitální éry a zároveň, aby jejich práva byla chráněna. Je zde celá řada potřeb, na které musíme myslet v novém digitálním období. Pokud se podíváme na věci černobíle, jasně se nám ukáží některé specifické problémy. A když se podíváme na eh, digitální eh, průmysl z pohledu například jednotlivce nebo naopak z pohledu podniku. Já se domnívám, podle mého názoru, že parlament v této oblasti musí odvést ještě mnoho práce, abychom dosáhli vyrovnaného přístupu k digitálnímu odvětví a k IKT, abychom dokázali nalézt harmonii mezi různými zájmy, které jsou často protichudné. A pokud se podíváme na digitální agendu nebo digitální agendy, to je téma, o kterém se hodně hovoří. Komise vydá zprávu v Dubnu, parlament o tom diskutuje, zároveň a bude událost v Granadě organizovaná španělským předsednictvím. V současné době probíhají diskuze v radě. Veškeré tyto aktivity a povedou k různým typům legislativy a my musíme zajistit, aby zde byla určitá koordinace abychom se vydávali správným směrem, který bude trvale udržitelný. Když jsem poslouchala pana barona, domnívám se, že jeho zpráva jasně ukazuje, že zde existuje možnost synergií, že zde existuje společný přístup ze strany průmyslu a politických institucí a také ze strany soukromého sektoru. Všechny tyto subjekty jsou odhodlány, aby zajistit, že Evropa se stane vůdcem v období digitálního rozvoje. Je třeba, aby Evropa nezaostávala, abychom skutečně postupovali správným směrem v rozvoji digitálních technologií. Já si myslím, že tato zpráva se vydává správným směrem. A v Evropské unii, v evropských institucích budeme hovořit brzy o dalších návrzích o tomto tématu. Já si myslím, že v současné době je ten správný čas o těchto věcech hovořit. Máme před sebou mnoho návrhů a já si myslím, že je třeba, abychom postupy plně koordinovali. Mnohokrát děkuji. Nyní kolegyně Cavalio. Thank you very much, President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych moc poděkovat za prezentaci této velice zajímavé zprávy. Tato zpráva se snaží zaměřit na energetickou účinnost a také se snaží zajistit snížení CO2. Nicméně jedna z velkých výzev, která nás čeká v budoucnosti, je účinnost všech přírodních zdrojů, ať už se týká nerostných surovin nebo vody. A Evropská strategie 2020 se velice zaměřuje na obecnou účinnost, nejen tedy na energetickou účinnost. Můj dotaz zní, a ráda bych vás požádala o odpověď, pochopitelně spolu s dalšími přírodními zdroji budeme konkurovat celému světu, například v případě zcela zásadních nerostných surovin, tak by mě zajímalo, jakým způsobem tady můžeme zajistit naše konkurenceschopnost. Děkuji, pan Odí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Začnu ve španělštině. Jsem velice rád, že jste přijel do Evropského parlamentu. A v minulosti jsme spolu úzce spolupracovali ve výboru pro mezinárodní obchod. Tam se také byl předsedou. V první řadě bych vám chtěl moc poděkovat za veškerou vaši zaangažovanost. Jste velkým Evropanem, který prosazuje velké evropské otázky a mě by zajímalo, co si myslíte o té takzvané digitální propasti. Bavíme se o digitální agendě, nicméně existuje digitální propas, která existuje v různých koutech Evropy, kdy celá řada Evropanů nemá možnost zapojit eh, do digitálního propojení, takže nemyslíte si, že přišla chvíle, abychom měli celkový evropský plán v oblasti energetiky, nových technologií, eh, abychom mohli zajistit skutečnou výkonnost. Nepotřebujeme snad nějaký investiční plán, abychom mohli zajistit všem našim občanům, aby měli přístup ke veškerým digitálním infrastrukturám, které jsou k dispozici. Letzte Anmerkung, Frau Thompson. Děkuji a další dotaz, eh, paní Thompson, prosím. Děkuji mnohokrát. za vaši prezentaci. Chtěla bych poděkovat, že jste přišel na schůzi našeho výboru. je er Nepanují pochyby o tom, že technologie IKT jsou velmi významné pro konkurenceschopnost Evropy. Vy jste o tom také hovořili. Také to platí pro širokopásmý internet, přístup k síti ADSL, DSL Stáváme se svědky toho, že periferní oblasti v Evropě opouští čím dál tím více obyvatel, dochází zde k hospodářskému zaostávání. Mimo jiné je to právě dané tím, že tam není širokopásmý přístup a lidé se proto stěhují pryč. Zároveň je velice těžké přitáhnout do těchto oblastí nové obyvatele. Je to tedy velice významné téma pro rozvoj periferních oblastí, jejich vybavenost širokopásmým přístupem. A důležité je, aby ten přístup měli všichni. Nejenom co se týče eh, demok- eh, demokracie, e-governance, e-medicine a tak dále. Je to také otázka školství a vzdělávání. Žáci, studenti a učitelé asi používají Google častěji než kolik hodin stráví ve škole. Nemůžeme si dovolit pohlížet zde pouze na technickou stránku věci. U rozvoje nejde pouze o technické zdroje, ale i o ty zdroje lidské. Momentálně jsme svědky toho, že velká část evropských obyvatel nemá přístup na internet. U nás, eh, v naší zemi Dánsku, je všude přístup na internet, ale přesto na 20% Dánů neumí používat internet, nemají dostatečné znalosti a dovednosti. A já se domnívám, že to je velký problém, velký demokratický problém. Momentálně jsme v době ekonomické krize, mnoho lidí přišlo o práci a v Dánsku se stáváme svědky toho, že celá řada nezaměstnaných, nově ne, nezaměstnaných neumí pracovat s informačními technologiemi a internetem. A každé školní třídě, kde je 25 žáků, je tak 4 až 5 žáků, kteří doma internet nebo počítač nemají a kteří tedy velice zaostávají už nyní. Proto je důležité, abychom nejenom zajistili přístup k eh, širokopásmému internetu, ale také to, aby všichni lidé měli možnost internet používat, protože jinak budeme mít obrovský problém, protože vznikne jakási digitální propast. Já vám děkuji a pane barone Krespo, prosím odpověď, odpovězte na to, co zde zaznělo. Ano. Terezo, vy jste se mě zeptala, jestli by instituce nemohly lépe spolupracovat. Samozřejmě to závisí na samotných institucích, to je jejich věc. Pokud je o přístup k širokopásmovému internetu, to je naprostý základ. Jedná se o určité právo našich občanů. Znovu a znovu poukazujeme na to, jaké jaká odvětví jsou důležitá pro Evropu, abychom posílili konkurenceschopnost, abychom se dostali dále. Já se domnívám, že v této oblasti IKT hraje zcela strategickou roli. Takže myslím si, že zde nejde jenom o spolupráci eh, mezi institucemi, ale jde zde také o odpovědnost institucí. Dále zde zaznělo, že jenom 7 transakcí jsou přeshraniční transakce. E, to bych chtěla trochu vysvětlit. Když hovoříme o velkých provozovatelích, nechci zde dělat žádnou reklamu, ale hovoříme-li o Orange, Vodafone, Telefonika nebo dalších, a potom víme, že zde existuje spolupráce na trhu. E, snaží se e, dostat na všechny trhy v Evropě. Nejde zde jenom o malé národní trhy. Pokud se podíváme na poskytovatele hardwareu a softwaru, je samozřejmě nesmírně důležité, abychom zde zabránili jakýmkoliv překážkám poskytování služeb přes hranice. Dále jste hovořili o ochraně duševního vlastnictví. To je velice ožehavé téma. Není zde eh, žádná eh, regulace, není zde eh, žádná dostatečná legislativa. A já neříkám, že je třeba změnit Lisabonskou smlouvu, na to je ještě není ten správný čas. Ale pokud máme chartu, která vstoupí v platnost, má to určité dopady. práva duševního vlastnictví je určitá forma vlastnictví, kde nejde o fyzické předměty, ale kde je chráněna kreativita autora. A toto téma je samozřejmě v souvislosti s digitálními technologiemi velice důležité. A například um, jsem hovořil s předsedou nebo s prezidentem eh, Dálího muzea a poukazoval na to, že mnoho prací Dálího je falšováno. Je třeba, aby i například tyto obrazy byly odpovídajícím způsobem chráněny. Také pomocí digitálních technologií. Existuje síť, a která chrání práva autorů. A já se domnívám, že je nutné na tomto tématu dále a eh, pracovat. Já si myslím, že zde je příslušný také eh, výbor pro kulturu a výbor pro právní záležitosti. K tomu, co říkala paní de Castillo, eh, mnohokrát děkuji za vaše slova. Hodnota této zprávy spočívá také v tom, že se snažíme eh, poukázat na určitý sektor, který je nesmírně důležitý pro budoucí rozvoj. Paní Kavajo bude hovořit anglicky. Pokud se podíváme na to například, eh, jak se nakládá s vodou v zemědělství nejenom v mé zemi, ale v celém Středomoří a ve zbytku Evropy, Užívají se zde technologie pro šetření vodou. A tyto technologie jsou nesmírně důležité. A týká se to také například větrné energie. V dnešní době je využívání technologií IKT zcela rozhodující proto, aby se šetřilo energii a také, aby se zdroje využívaly efektivněji. IKT je důležitým nástrojem pro ekologičtější přístup v Evropě. A k panu Audimu. Je pravda, že zde máme rozdíly e, mezi schopnostmi občanů, pokud jde o užívání digitálních nástrojů. A souvisí to také s věkem lidí. Hovořil jsem o přístupu eh, lidí k internetu. A je jasné, že pokud uznáme právo lidí na přístup k internetu, je třeba, abychom byli konzistentní. A proto je nutné provádět odpovídající investice. V současné době většina investic pochází ze soukromého sektoru. To je do jisté míry logické. Eh, soukromé společnosti platí, eh, mají určité investice a poté spotřebitelé musí eh, za služby zaplatit. Podívejme se na některé příklady. Někdy je ale třeba využívat národní zdroje. Pokud uznáte právo občanů mít přístup k internetu, musíme být zcela konzistentní, musíme přistupovat ke všem stejně. Když hovoříme o sociální soudržnosti, o regionální soudržnosti, o politice soudržnosti, já se domnívám, že bychom neměli hovořit jenom o fyzických investicích do infrastruktury, do letišť, do silnic, do dálnic. Je třeba mít na paměti také jiné investice, například softwarové investice, které by mohly ušetřit eh, mnoho nacestovaných kilometrů. Například ve mé zemi si lidé mohou dnes vybrat, kde budou žít díky tomuto jevu. Například 150 kilometrů od Madridu je město Kvanka a za několik měsíců tam bude vysokorychlostní vlak. Lidé už plánují, že tam budou žít nebo někde poblíž na venkově a budou cestovat do Madridu. A samozřejmě, když se tam přestěhují, budou chtít mít přístup na internet, budou chtít mít Wi-Fi a proto budou nutné investice. Má tedy smysl propojit eh, Kvenku a Madrid a jiná podobná místa. To jsou věci, které musíme mít na paměti, také na evropské úrovni. A průmysl velké společnosti budou muset nyní přemýšlet o tom, jak budou v této oblasti dále investovat. Ale důležitou roli zde hrají také veřejné úřady, které mají takovéto investice usnadnit. Samozřejmě bude vyžadována také kreativita a představivost. A k tomu, co říkal pan Ody a paní Thompson, hovořili jste o podobném tématu. Hovořili jste o a problémech a rozdílech mezi jednotlivými generacemi. Já si myslím, že to je velice zásadní otázka. A my máme velké eh, obavy týkající se toho, jak eh, poskytneme informace našim voličům. Eh, lidé v našich volebních okrstích často nevědí, co se zde v Bruselu děje. A více mladí lidé a 50 z nich ví, že většina kultury se nyní odehrává na internetu, na eh, Twitteru, na Facebooku. Tam je většina sociálních kontaktů. Ve Spojených státech eh, je nyní internetová televize, IPTV. Proč my se více nesnažíme využít těchto technologií, abychom kontaktovali tyto mladé lidi, tyto budoucí voliče Evropy? To je něco, na co se musíme soustředit a kde musíme mít aktivní politiku. Dále, pokud jde o a, eh, digitální rozdíly, rozdíly v digitálních znalostech. Zde musíme využívat informačních technologií, kreativních operativním způsobem. Jenom 20 až 30 lidí v Evropě má normální přístup k internetu. To znamená, že zde vzniká určitá sociální elita a dochází s ohledem na připojení k internetu k sociálnímu rozdělení. A já jsem to viděl na eh, vlastní oči. Eh, některé Obce poskytují například eh, přístup na internet eh, na radnicích a na kontaktních místech. Já jsem například v 50 letech vůbec nevěděl nic o počítačích a nyní o několik let později používám počítač každý den eh, pro psaní dopisů, pro psaní e mailu a tak dále. je nutné, aby lidé měli přístup na internet. Také babička někde v Alicante eh, nebo v horách eh, by měla mít přístup na internetu, aby mohla být v kontaktu se svými dětmi, eh, kteří například žijí v Nizozemsku. Je nutné, aby i starší lidé měli přístup na internet. To je podstatné z mnoha důvodů. Já si myslím, že v této oblasti může průmysl hodně pomoci ale zároveň je třeba učinit politická rozhodnutí na politické úrovni, abychom podporovali průmysl v těchto snahách. Já si myslím, že iniciativa je na vládách, parlamentech a evropských institucích. A já si myslím, že krok, který nyní činíte, je krok průkopníku. Já bych vám k tomu chtěla pogratulovat. Takže mnohokrát děkuji, že jste věnovali určitou pozornost této zprávě, že jste mi položili otázky a já doufám, že vám tato zpráva pomůže ve vaší další práci. Mnohokrát děkuji, říká předseda, za rozhovor, za vaši návštěvu a za veškeré informace a doufáme, že přijdete znovu. Dámy a pánové, pokud budete souhlasit, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bod 5 jsme odložili a místo toho budeme projednávat bod 12 Unie pro Středomoří. Spravodajka je paní Cavela. Už ji tady máme a já jí hned předávám slovo a ostatní bych požádal o pozornost. Takže paní Cavela, máte slovo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις που έχω κάνει... Děkuji. Návrhy, které jsem vypracovala, týkající se Středomorské unie jsou velice stručné. A já doufám, že také co se týče jejich obsahu, že jsou po obsahové stránce v pořádku. Z technického důvodu jsem uvedla, že ten návrh je stručný a z důvodu obsahu jsem eh, předložila všem i podrobnější návrh členům tohoto výboru, který obsahuje to, co chci říci k Unie pro středomoří v rámci tematik ITRE. Takže za prvé, v rámci těchto návrhů Nejprve je zde úvod, tam se odkazuje na iniciativy a na politiku Evropské unie. A to na ty, v rámci nich se odehrávají nejrůznější iniciativy a aktivity. Je důležité, abychom udělali výčet všech konkrétních aktivit, abychom na ně mohli odkázat. Dále se dostávám k bodu infrastruktura a zásobování, dodávky, je to problematika energie, je to zde jasně formulováno, odkazuje se zde na potřebu eh, údržby sítí a jejich rozvoj. Týká se to ropy, zemního plynu i dalších surovin. Uvádím zde také význam solární energie v oblasti Středomoří a to je bod 3. A na závěr v bodu 4 je taková výzva. Je to výzva k tomu eh, zřídit eh, interinstitucionální regulační rámec který by se zabýval, eh, který by řešil komerční aktivity v tomto regionu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že ekonomická spolupráce je nejvýznamnějším prvkem v této záležitosti. Ekonomická spolupráce, která by realisticky mohla vést k tomu, že vznikne euro-středomořský společný trh, který by zastřečovala Evropská unie. Návrhy výboru ITRE proto podle mého názoru mohou být skutečně významné a rozhodující. A to možná i více než politické návrhy v oblasti středomorského partnerství. Proto jsem také vypracovala několik konkrétních návrhů. Je to v dokumentu, který jsem rovněž rozdala. A jak tady již zaznělo, je to tedy řada konkrétnějších návrhů a jsou tam uvedené prvky, které by možné, bylo možné potom podat jako pozměňovací návrhy k definitivnímu textu. Dámy a pánové, v tom základním dokumentu některé prvky nejsou, ale jsou v tom doplňujícím dokumentu. Takže ty odstavci v doplňujícím dokumentu jsou skutečně zásadní pro spolupráci EU a Unie pro Středomoří. Je to například otázka LNG, skapalňovaný zemní plyn. E, také se zde zabýváme solární energií, a je tu několik konkrétních návrhů v oblasti spolupráce eh, podnikového sektoru a obchodu. Na závěr bych chtěla říci, že se zde jedná o stručný návrh, ovšem chtěla bych vyzvat kolegyně a kolegy, aby se zaměřili na ten dodatečný text, s jeho konkrétnějšími návrhy a za druhé chci požádat kolegyně a kolegy o to, aby si uvědomili, že některé z odstavců tohoto druhého textu budou znovu podány eh, formou pozměňovacích návrhů ve definitivní zprávy a chci vás v této souvislosti požádat o jejich podporu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Také vám děkuji za to, že jste nám to přednesla i sepsala, protože zde máme trochu časovou tíseň, takže je to pro nás přínosné. Chci se zeptat, kolegové z jiných frakcí zde v sále, chcete se přihlásit o slovo? Máte k tomu nějaké poznámky nebo připomínky? Paní Kumi? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem stínovou zpravodajkou za EPP k této zprávě. A jak říkala paní zpravodajka, myslím si, že to je velice důležitý krok, je to konkrétní návrh. Středomorská oblast prochází ekonomickými problémy, čili je důležité, abychom dali určitý stimul prostřednictvím konkrétních návrhů, aby místní ekonomika opět mohla nastartovat. Myslím si, že suroviny jsou velice důležité, jsou jedním z bohatství této oblasti, čili je důležité, abychom lépe koordinovali také práci evropských finančních institucí, například Evropské investiční banky, která má fond pro středomorskou oblast. Dále musíme posílit spolupráci mezi regionálními a místními orgány, ve středomorské oblasti. Plně souhlasím s tím, aby se rozvíjela struktura v oblasti energie, také aby se zapojila solární, větrná energie do tohoto projektu a je také důležité vytvořit infrastrukturu pro přenos dat. Myslím si, že ECT je velice důležité pro rozšíření vnitřního trhu a zcela jistě středomorská oblast je důležitá. Myslím si, že bychom měli také posílit naše obchodní praktiky. Chci předložit určité pozměňovací návrhy, které budou zdůrazňovat tyto aspekty. Mnohokrát děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo v tuto chvíli, ale přece jo. Prosím, kolega. Přehlédl jsem ho. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že je třeba tuto iniciativu podpořit. Musíme si uvědomit, že Středomoří má obrovský potenciál pro rozvoj spolupráce mezi civilizacemi. Na jedné straně máme evropskou část, na druhé straně máme Afriku. A v rámci obchodních kontaktů je možné rozvíjet také kontakty spolupráce mezi civilizacemi. Na druhé straně je třeba připomenout to, že v rámci evropské části Středomoří Máme různé země, které mají různou úroveň, pokud jde o infrastrukturu i průmysl. Máme zde Itálii, Francii na jedné straně, na druhé straně zde máme země na Balkáně, které jsou mnohem méně rozvinuté. Vytvoření projektu společné politiky pro tuto oblast může být přínosné a může to také na pomoci eh, celkovému rozvoji tohoto regionu. Já se domnívám, že tato iniciativa je velmi dobrá a také velmi promyšlená. A je třeba jenom podpořit kroky, které naplní tuto iniciativu, aby přinesla očekávané výsledky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Teď už ale skutečně nevidím nikoho, kdo by se hlásil o slovo. Paní Cavelo, chcete ještě něco říci? Mohu vám dát ještě jednou slovo? Ne, děkuji. Nemusíte mi dávat slovo. Takže já mnohokrát děkuji. Chtěl bych poukázat na to, kolegové, kolegyně, že Lhůta pro pozměňovací návrhy je 23. března 12 hodin. Domluvili jsme se, že tyto pozměňovací návrhy by měly být všechny v angličtině. Důvod je, že odpovědný výbor má eh, časový termín a ten musíme brát v potaz. Proto musíme se vydat touto cestou. A paní Navrhovatelka už vám předložila dokument, takže prosím vás do 23. března pozměvací návrhy v angličtině. Mnohokrát děkuji. Nyní tady jsme dokončili tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, bod číslo 6. Návštěva nového generálního ředitele GŘNR, pana Filipa Loueho. Za několik sekund ho zde budeme mít.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 přišel tak krátce po převzetí své funkce. Vítám také vaše spolupracovníky. Jsme velice rádi, že s vámi můžeme hovořit. Samozřejmě je nesmysl říkat před přítomnými to, že je mi líto, že zde tolik lidí není. Ale říkám to, protože myslím, že by bylo dobré, aby to bylo v zápise protože je to škoda, že je zde tak málo lidí ve chvíli, kdy přijde generální ředitel a za ředitelství, které je pro nás tak důležité, a je zde tak málo kolegů. A, takže já se těším, že nám něco povíte o své oblasti kompetencí a já a doufám, že kolegové, kteří se jsou této příležitosti, o to více využijí. Mají tak velkou příležitost a té by využít měli, takže prosím, předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše pozvání. Abychom navázali nové partnerství mezi vaším výborem a novým generálním ředitelstvím pro energii. V tomto výboru se odvedlo hodně práce aby se posílila energetická politika v Evropské unii. Spolupracovali jste s mými kolegy a s předešlým generálním eh, ředitelem DG Tren a s panem komisařem Pibalksem. Nyní pan Ettinger, komisař Ettinger já vám chceme nabídnout velice silnou spolupráci v oblasti, která podle našeho názoru je velice důležitým portfoliem iniciativ, které se přijímají na evropské úrovni, abychom zajistili, že Evropa bude mít bezpečnou, čistou energii, která bude za dobré ceny, které budou konkurenceschopné. Snažil jsem se to shrnout do jedné věty a doufám, že vás asi nepřekvapí, že tuto větu budu opakovat během následujících tří, čtyř let. Pan komisař Ettinger se dostavil na slyšení a tam také řekl několik závazků, které se týkají budoucího vývoje. Chtěl bych na úvod pouze velice stručně shrnout naše představy o plánu pro rok 2010 i v následných letech. A chtěl bych říct si pouze několik slov o tom, jak tuto chvíli fungujeme v rámci našeho generálního ředitelství pro energii. Máme bilaterální kontakty s členy vašeho výboru. Doufám, že v tom budeme pokračovat. A myslím, že je také důležité, abychom předstoupili před váš výbor, abychom hovořili s celou skupinou vašich poslanců, abychom také nastavili patřičnou rovnováhu tam, kde to bude nutné. Takže nová komise Eh, začala svoji práci svým prohlášením, jak by Evropa měla vypadat, co by měla dělat do roku 2020. Opět eh, se vracíme k otázce chytrých, eh, efektivních, zdrojů, kdy budeme mít inkluzivní společnost a pochopitelně v oblasti energie musíme odvést velký kus práce. V tuto chvíli připravujeme akční plán pro energetiku. Myslím si, že pan komisař Ettinger vydal přednost slovu strategii, protože se nejedná pouze o soubor určitých opatření. Pochopitelně tam budou konkrétní praktická opatření, která chceme přijmout, abychom dosáhli cílů, která jsou ehm, stanoveny ve strategii Evropské unie 2020 a chceme zajistit dobře fungující konkurenceschopný energetický trh v Evropské unie, ale chceme také respektovat, abychom během následujících deseti let dosáhli cílu 20, 20, 20, které byly stanoveny v klimatickém balíčku. Má dojít k přijetí tohoto akčního plánu začátkem roku 2011 proč jsme jej nenavrhli už na letošní rok. Věříme, že musíme nejdříve konzultovat zainteresované strany členské státy a proto navrhujeme, aby celý proces byl zahájen tím, že připravíme takovou průběžnou zprávu, pro energetickou radu, která se bude konat v květnu a poté vznikne možnost, abychom udělali hloubkovou revizi tohoto akčního plánu předtím, než bude přijat eh, začátkem roku 2011. A pochopitelně váš výbor bude sehrávat zcela zásadní úlohu, až se tento materiál bude připravovat. Jak eh, pan komisař řekl velice jasně na svém slyšení, nechce připravovat dlouhý seznam nových legislativních iniciativ. Je zde dán velký důraz na to, abychom se pokusili, aby stávající legislativní rámec náležitě fungoval. Abychom nepřipravovali nějaký třetí balíček, ale aby ten druhý balíček o vnitřním trhu fungoval tak, jak má, aby byl efektivní a připravujeme kodex, který se týká propojení našich sítí, to znamená, aby naše trhy byly propojeny jak z hlediska podniků, spotřebitelů, aby měli k dispozici nejlepší energetické zdroje, ale abychom také zajistili bezpečnost dodávek. Také ve zprávě o pokroku jsme se bavili o zabezpečení dodávek plynu. Je to nařízení, které také bedlivě zkoumáte. Pochopitelně, abychom mohli skutečně dobudovat vnitřní trh, tak eh, musíme vytvořit technologie, které jsou úsporné v oblasti CO2, které jsou čisté, obnovitelné a máme celou agendu, která snižuje obsah uhlíku v technologiích. Čili můj generální ředitel se zaměřuje právě na cestovní mapu tzv. nízkouhlíkových eh, energií. Musíme vytvořit scénář, abychom naplnili tento cíl a je důležité nejen mít nízkouhlíkovou dopravu, ale to má také přímý dopad na to, co můžeme naplnit v oblasti energetiky. Zajištění fungující infrastruktury. Vaši kolegové se o tom zmiňovali v kontextu Středomoří. Ale musíme se podívat na potenciál, co můžeme udělat ve Středním moři, ale také v Severním moři, v Pobaltí a také se musíme zaměřit na jeho východní koridor. Koncem tohoto roku spolu s akčním plánem, který je připravujeme na následné pětileté, desetileté období. Budeme také hovořit o balíčku energetické infrastruktury, kdy musíme zajistit velké investice, abychom vytvořili jednotnou rozvodnou síť, dodávky a také přístup obnovitelných energií do této rozvodné sítě. Asi řada členů tohoto výboru ví, že tady existuje velká výzva v oblasti financování, nejen co se týče úrovně financování, ale také míry eh, zafinancování ze strany soukromého a veřejného sektoru. Stávající ekonomická situace vyvíjí velký tlak na trhy, aby přenášeli výsledky, které chceme v oblasti infrastruktury. V tuto chvíli nemáme patřičné komerční stimuly a chceme, aby národní místní úřady přispěly k takovýmto projektům. Dále klíčová otázka je energetická účinnost. Slíbili jsme, pan komisař slíbil, že provede revizi stávající stávajícího akčního plánu v oblasti energetické účinnosti a že okamžitě poté nabídne nový akční plán energetické účinnosti. Myslím si, že jsme se ještě nerozhodli, jak eh, to vše načasujeme, jaký budeme mít harmonogram, ale chtěli bychom to nabídnout jako jeden společný balíček. Nechtěli bychom eh, rozmělnit politickou důležitost tohoto dokumentu. Jak eh, bylo slíbeno, revize by měla být dokončena v první polovině letošního roku a předložíme návrh nového balíčku okamžitě poté nejpozději na začátku roku 2011. Zdůraznil jsem důležitost implementace stávající legislativy. Také bychom chtěli zdůraznit eh, důležitost ukončení procesu implementace balíčku ekonomického oživení v oblasti energie. Vyčlenili jsme velké finanční prostředky na projekty, které byly stanoveny jako určité priority, ale nyní se musíme podívat na to, co bychom mohli dělat v případě těch finančních prostředků, které nám ještě zbyly. Není toho mnoho, ale to je to zcela zásadní také pro další stimul, který chceme dát do nových oblastí CCS, do dalších oblastí, především co se týče nových energetických technologií. Ti z vás, kteří jste sledovali ten třetí balíček je Intel, tak také víte, že tady určitá institucionální výzva, musíme vytvořit regulační agenturu a musí to být takový rozhodčí eh, na vnitřním trhu, který propojí naše iniciativy, schopnosti národních regulátorů. Chceme jmenovat ředitele této agentury někdy v polovině dubna. A jak víte, tato agentura bude sídlit v Lublani, takže nyní je, se snažíme dělat nábor pracovníků, měli bychom tam mít 50 pracovníků a tato agentura by měla plně fungovat v březnu roku 2011, což je také oficiální datum implementace třetího balíčku, ale v praxi musíme také předvídat celou řadu věcí, které agentura bude dělat. Musíme to projednat s národními regulátory. Nechci hovořit eh, o organizaci našeho generálního ředitelství pro energetiku. Je to politické rozhodnutí komise, kdy došlo k rozdělení eh, dopravy a energetiky. Chceme, aby toto rozdělení proběhlo rychle aniž by tam nebyly zdlouhavé diskuse o tom, zde máme dokonalou organizaci na obou stranách, ale pan Matias Gutera a já jsme pomocí našich kolegů provedli toto rozdělení. Neříkáme, že to rozdělení je naprosto dokonalé, protože někteří lidé si mysleli, že budou pracovat v oblasti dopravy a ne v energetice a naopak, ale je nás 18 a naši pracovníci jsou vysoce motivováni a plně si uvědomí, že rozdělení eh, generálního ředitelství na tyto dvě části nám umožňuje, abychom se skutečně zaměřili na vysoké priority v těchto dvou oblastech. Jsou zde, zde dvě změny, které jste asi zaznamenali v organigramu naší organizace pokud srovnáte tyto dvě organizace, čili chceme vytvořit určitý direktorát pro politiky, eh, bude tam takzvaná energetická observatoř, eh, kde se zaměříme na mezinárodní spolupráci a činnosti, ale chceme také vytvořit eh, jednotku pro strategie, která bude brát v potaz veškeré typy energetiky a veškeré trendy. Chce zajistit dialog nejen s ostatními oblastmi politik celé komise, ale také externí spolupráci, to znamená s vašimi výborem budeme lépe definovat celou oblast energetiky. Nyní máme Lisabonskou smlouvu, kde je jasně řečeno, co bychom měli dělat. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že komise jasně stanovila body, mohu použít eh, tento německý termín, pro rozdělení mezi, eh, mezi interní a externí prací v oblasti našich politik. Znamená to, že externí dimenze energetické politiky by měla prováděna generálním ředitelstvím pro energetiku. To znamená, že lidé, kteří pracovali na energetice v rámci Ralexu, byli převedeni do našeho generálního ředitelství paní Paštonová a další kolegové z Relexu budou spolupracovat s našimi lidmi velice úzce, nicméně bychom měli mít eh, velice soudržnou definici strategie energetické politiky. Nemůžeme mít pouze interní energetickou politiku v rámci Evropské unie, ale musíme brát potaz také externí aspekty, ne z hlediska dodávek energii, ale také jaký je ten správný energetický mix a co musíme dělat v oblasti výzkumu. Komise spolu s vaší podporou vydala celou řadu iniciativ, které nyní musí být dále prosazovány. V příštím roce se budeme bavit o tom, kolik finančních prostředků bude k dispozici předtím, než proběhne revize rozpočtu, čili musíme investovat do nových technologie, do energetické účinnosti. To je naprosto klíčové pro celou naši politiku, aby mohla být úspěšná. Opět komise se ještě nerozhodla, zda veškerá generální ředitelství pro různé oblasti výzkumu budou pracovat eh, v rámci našeho generálního ředitelství. Některé ty oblasti budou ještě v DG pro výzkum. Nicméně je jasné, že pan komisař Ettinger bude zodpovědný pro rozpočet, který je vyčleněn na výzkum v oblasti energetiky. Čili jakým způsobem takovýmto způsobem eh, zajistíme, že pan komisař bude eh, mít dohled a bude eh, tedy mít přehled o tom, co se děje v této oblasti výzkumu. Dále jaderná energetika jaderná bezpečnost, to je stále naše vysoká priorita. Máme nejlepší standardy, které existují v Evropě a pan komisař jel za kolegy do Lucemburska, kde se baví o právě otázkách jaderné bezpečnosti. Připravíme návrh směrnice, co se týče nakládání s jaderným odpadem a to bude velice důležitý prvek evropského přispění do naší energetické politiky. Nejsme zodpovědní za jadernou energetiku, nicméně jsme zodpovědní za bezpečnost v oblasti jaderné energetiky. Čili pan komisař Edinger věří, že v této oblasti jsme skutečně na špici i v celosvětovém kontextu. Das. Mnohokrát děkuji. To byl zcela jasný popis toho, jak je rozdělena práce. Dva se hlásí o slovo pan kolega vzadu. Eh, Pane generální řediteli. Vy jste popsal velice důležité strategické cíle generálního ředitelství. Mnohokrát vám za to děkuji. V nové komisi vznikla některá portfolia, jejichž existence nebo samostatnost je sporná. Ale je jasné, že v 21. století je třeba mít generální ředitelství pro energetiku. To je podstatné jak pro občany, tak pro průmysl. Já bych měl dvě otázky, možná nemám dostatečné informace, proto se chci zeptat. První otázka, co je úkolem generálního ředitelství v dvou oblastech? Zítra budeme hlasovat o bezpečnosti dodávek plynu. Máme zde koordinační skupinu a agenturu a pro legislativu v této oblasti. Já bych se chtěl zeptat, jaký je úkol generálního ředitelství. Druhá otázka. Dohled nad dodávkami elektřiny. To náleží k základním úkolům generálního ředitelství. Bude generální ředitelství provádět analýzy zpětně, pokud jde o minulost? Mě by zajímala skutečnost s liberalizací trhu s elektřinou. A protože se obávám, že tato liberalizace povede k velkým problémům, pokud jde o ceny. V Maďarsku to vedlo eh, ke vzniku monopolů a tudíž k růstu cen. Existují tedy plány provést analýzy liberalizace zpětně pokud tedy eh, dojde ke zjištění, že existuje rozpor mezi cílem a výsledkem. Dále paní Karenc. Dankeschön, Herr Vorsitz. Pan Karenc. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Lowe. Mám dvě otázky. Za prvé, Zmínil jste nové finanční nástroje pro rozvoj infrastruktury a zmínil jste to, že financování je ožehavou otázkou, jak tomu bylo také před lety. Moje otázka je, jaké priority má generální ředitelství. Máme mnoho infrastrukturních projektů, které jsou životaschopné, ale máme také projekty, které nejsou úplně životaschopné, ale jsou nutné pro bezpečnost dodávek a pro a propojenost infrastruktury v Evropě. Budete se soustředit na financování pro eh, ty projekty, do kterých se spíše nechce zapojovat soukromý sektor. A to znamená, že budete rozlišovat mezi tím, co je komerčně životaschopné a tím, co je nutné pro bezpečnost dodávek? Druhá věc se týká společné energetické politiky. Myslím, že jste k tomu nic neřekl. Jak vnímáte pokrok směrem ke společné energetické politice? Především se jedná o společný přístup k dodávkám ze třetích zemí nebo ze třetí, ke třetím zemím. Byli jsme svědky toho, že cena eh, zemního plynu je pod tlakem vzhledem eh, k objevům šelů eh, v Americe. Ale vidíme, že země, které závisí na ruském plynu, platí stále vysoké ceny na rozdíl od cen, které v USA například eh, klesají. Ceny dodávané Gazpromem eh, se neustále zvyšují. Gazprom dokonce řekl, že bude muset zvýšit ceny až o 30 eh, Takže to je velice protichůdné. Pokud každá země bude komunikovat sama se třetími zeměmi, potom nebudeme mít odpovídající výsledky. Pokud budeme mluvit jedním hlasem, bude to lepší. Jak k tomu přistupujete? Paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Pane Louve, jménem vaší politi- mé politické skupiny bych vás chtěla přivítat v tomto výboru. Děkuji za váš projev, za vaši prezentaci a za všechno, co jste nám řekl o věcech, za které jste odpovědný děkuji také za informace o tom, jak funguje vaše generální ředitelství a také za to, že s námi chcete spolupracovat. Mám na vás dvě otázky. První otázka. Akční plán pro energetiku. A tento plán se znovu a znovu objevuje v dokumentech komise. Já jsem se poznamenala harmonogram, který jste naznačil. Podle mé politické skupiny je tento harmonogram trochu spožděný, ale doufám, že konečně se tentokrát harmonogram dodrží. Ve v této oblasti máte odpovídající kompetence. Další otázka, pane Lowe. Minulý týden komise rozhodla o některých vybraných projektech podle okruhu v souvislosti s plánem hospodářské obnovy. Máme 15 milionů eur, které nebyly přiděleny. A bylo zde celkem 116 milionů eur, které nebyly využity na investice do obnovitelných zdrojů. Pane generální řediteli, kdy tyto miliony budou využity a jak budou rozděleny mezi jednotlivé eh, cíle. Paní Niebler. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám tři připomínky. Pane generální řediteli, myslím si, že je dobré a správné, že generální ředitelství eh, pro energetiku je odpovědné nyní také za vnější politiku v oblasti energetiky. Já si a pamatuji na slyšení pana komisaře Ettingera. Tehdy jsme se ho na to a ptali, on říkal, že je to rostoucí, rozšiřující se rezort a já jsem velice ráda, že i vnější politika v této oblasti nyní spadá do vašeho generálního ředitelství. A samozřejmě vás čekají těžká vyjednávání o mezinárodních projektech. Já mám konkrétní otázku o dezerteku jak komise provází, jak podporuje tento projekt, jak se to začlenuje do celkové zahraniční politiky, jak je tento projekt vnímán, jaké iniciativy zahrnuje. Druhá otázka, liberalizace vnitřních trhů s energetikou, vnitřního trhu. V posledních eh, letech, v posledním roce došlo eh, k velkému vývoji. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se tímto tématem eh, zabývalo. My jsme také hovořili o balíčku týkajícím se tohoto tématu. Já bych se chtěla zeptat, jak to dále sledujete? Jsou k dispozici nějaké analýzy o implementaci? Předložíte nějaké analýzy? Mnoho členských států v Evropské unii má stále trh s energiemi v rukou monopolů. A to je samozřejmě třeba změnit. Někde se postupovalo značně agresivně. Já bych se chtěla zeptat na tu situaci v zemích, kde sice dochází k unbundlingu, také prostřednictvím ministerstev, ale stále zde existují ty původní monopoly. Bude s tím komise něco dělat, nebo to zkrátka tak nechá? A další otázka, nevím, jestli vy jste tou správnou osobou, ale e, důležitou otázkou je balíček o klimatických změnách, Kodaň. Co chce komise dělat? Bude e, se, půjde se stejnými plány do dalších vyjednávání koncem roku, nebo se postoj komise nějak přizpůsobí poslednímu výbo, vývoji. V této souvislosti je důležitá otázka emisních certifikátů. Na, evropské, na úrovni Evropské unie jsme to odsouhlasili. Američané eh, mají eh, nechtějí zavést podobný systém eh, v, nejnov, v nejbližší době. Co s tím chce Evropská komise dělat? Chce se nějak zamyslet eh, nad svým přístupem, nad svým postojem s ohledem na tento poslední vývoj? Kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený generální řediteli. Všem je jasné, že v tomto období musíme velice citlivě a efektivně nakládat s elektrickou energií ale řada domácností pro svou činnost eh, používá starý standard 220 V. Osvětlení, počítače, televizory, celá zařízení, která se používají v domácnosti, nepotřebují 220 V a můžeme používat transformátory, můžeme je snížit na 12 nebo 24 V. Zajímalo by mě, zda Evropská komise se zabývá možností vytvoření nového standardu pro domácnosti, který by snížil spotřebu energie pro domácnosti a nebo zda provádíte nějaký výzkum, nějakou analýzu pro vytvoření nového standardu, který by umožnil opravdu přejít na nižší napětí v domácnostech pro většinu spotřebičů. Tím by se zvýšila bezpečnost v domácnostech pro děti i ostatní, kteří obsluhují tyto spotřebiče a také by se snížila spotřeba elektrické energie. Kolega Weber. Kolega Weber. Děkuji. Děkuji, pane řediteli, za tento smělý program který jste nám zde prezentoval. Je to důležité, abychom viděli Evropskou unii a novou dynamiku, protože jde o to, abychom zde podnikali společnou politiku a ta potom povede k výsledkům. Existují-li oblasti, kde jsou skutečné výsledky na dosah, tak je to právě něco, o čem zde diskutujeme. Dovolte mi zmínit jednu věc. Všiml jsem si jednoho konstatování, na které bych rád navázal. Existuje nedostatečné propojení v oblasti energetiky v EU a vlastně není to ničemu potom při hledání nových zdrojů energie, jako je například solární energie a další, když potom neexistuje možnost, jak takto vyrovnanou energii skutečně dostat do sítí. Vy jste to také zmínil a já se na to chci zeptat. Co hodláte udělat pro to, aby byly tyto propasti a nedostatky překlenuty? Mnoho z těchto věcí spadá pod kompetenci výboru pro dopravu. Ale dochází samozřejmě i k překrývání s našimi snahami právě v oblasti úspor energie a účinnějšího využívání energie. Eh, jak hodláte také v této otázce, například otázce železniční infrastruktury, komunikovat s generálním ředitelstvím pro dopravu. Mám zde také na mysli nákladní dopravu pro železnici. Zde by byl obrovský potenciál úspor. Chci se tedy zeptat na to, jak vy si představujete eh, spolupráci se svým generálním ředitelstvím a generálním ředitelstvím dopravy. Děkuji, pan kolega Šimanský. Vážený pane generální řediteli, je to velice slibné Směřování tohoto generálního ředitelství je velice slibné, týká se to také plánu na zabezpečení dodávek a také vnější dimenze. Vidíme, jak je zde rozměr průmyslu a rozměr diplomatický. Já se domnívám, že ty první léta budou velice zajímavá. Chci se zeptat na harmonogram v souvislosti se směrnicí o nakládání s jaderným odpadem a také na návštěvu komisaře Oettingera v Polsku. Pan Oettinger eh, pojede za dva dny do Polska. Můžete vyvrátit domněnku, že tato návštěva je eh, daná jednou kontroverzní smlouvou mezi Polskem a Gazpromem? Děkuji. Paní kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, nicméně jsem byla v jiných výborech, kde se hlasovalo. Jménem politické skupiny ALDE bych vás ráda přivítala. Pane Louhe, jste velice důležitým člověkem v Evropě, kdy se bavíme o energetice, o energetické účinnosti a také o cílech 2020. Také věříme v úspory energií a máte v rukou nejdůležitější nástroj. Jednak strategie 2020, ale také cíle, které jsou v klimatickém balíčku. A tam je také cíl 20% úspor. Takže doufám, že budeme mít eh, akční plán v oblasti energetické účinnosti, který nám předložíte a také doufám, že to budou povinné cíle v oblasti energetických úspor. Může to být 120 miliard euro ročně, tím se mohou také vytvořit nová pracovní místa a podle našeho názoru je to nesmírně důležité. Takže doufám, že nám dáte datum a také doufám, že splníme tyto cíle. se Rode. Dále kolega Rode. Děkuji, já bych vás chtěl také přivítat ve výboru. Jak řekla paní Ek, my všichni se těšíme na akční plán o energetické účinnosti na přeskum. Komise měla tento plán zveřejnit již na podzim. Máme dvě otázky. První otázka. Co si myslíte o závaznosti cíle 20 energetických úspor nebo energetické efektivity? A jak chce komise zajistit, že nevyužité prostředky z evropského plánu hospodářské obnovy jsou využity na efektivní projekty a na investice do obnovitelných zdrojů. Dále, slyšeli jsme nějaké spekulace týkající se spolupráce eh, vašeho generálního ředitelství eh, s ředitelstvím pro klimatické změny. Máte nějakou eh, cestovní mapu pro tuto spolupráci nebo budete bojovat o Eh, moc s generálním ředitelstvím, které spadá pod paní Hedegaard. Pan Žado. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také generálnímu řediteli. Chtěl bych reagovat na to, co řekla paní Ek a pan Ode. Zdá se, že většina z nás se shodne na energetické účinnosti v boji proti klimatu. Zdá se, že všichni neustále opakují ta stejná slova. A mělo to být původně 2009, nyní nám říkáte, že to bude až rok 2011, ale říkáte, že to bude úžasný akční plán týkající se energetické účastnosti, který bude zahrnovat infrastrukturu, ale zásadní jsou specifické projekty a jejich financování. Já bych chtěl, abyste nám vysvětlil, jak bude možné řešit otázku dodávek ve chvíli, kdy nemáte jasno na straně poptávky. V době krize a často vlády nedokážou odhadnout, kolik energie bude potřeba. Doufáme, že akční plán pro energetickou účinnost bude hotov a brzo, to je celá zásadní. Hovoříme o 25% snižování spotřeby energie. Jedná se o 44 miliard tun snížení emisí CO2 do roku 2020. Ale eh, ve vašem generálním ředitelství se často hovoří o tom, že úspory energií budou stále méně a méně ambiciozní. A jak chcete zastavit eh, toto snižování ambicí a jak chcete zajistit, abychom skutečně dosáhli energetických úspor? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane generální eh, řediteli, za vaši prezentaci. Mám jednu otázku. Jaké místo má projekt Nabucco ve vaší strategii? Když uvažujeme o energetické bezpečnosti, a o dodávkách a jak vidíte Nabucco a South Stream. Děkuji. Ganze Menge. Takže zde zazněla celá řada pestrých otázek a vy nyní máte možnost pokusit se na ně zodpovědět. Prosím. Děkuji. Děkuji. Nepřekvapuje mě ta rozmanitost otázek a určitá netrpělivost, co se týče energetické účinnosti. Musím vám říct, že jsem se stal generálním ředitelem před 18 ne měsíci, ale dny. Sice to pocituji jako 18 měsíců, ale skutečně je to 18 dnů. A ten den, kdy toho dosáhneme, se dovíte v ten den, až toho dosáhneme. Čili já si myslím, že pan komisař si myslí to samé. V této oblasti, v oblasti rozvoje, hospodářské soutěže, už mám tu pověst, že když se stanoví nějaké datum, tak se musí splnit. Je to důležité pro důvěryhodnost nejen komise, ale vůbec celé této politiky v oblasti energetiky. To je moje osobní závazek, čili nebudu tady se pohrávat s nějakým harmonogramem a čísly, ale musím vás nyní požádat, abyste byli trpěliví, hlavně co se týče toho minulého vývoje, ale mohu vám říci, že jak pan komisař, tak já se připravujeme na data, která budou skutečně důvěrohodná, abychom mohli naplnit vaše očekávání. Takže nechci hovořit o liberalizaci a o tom, čeho jsme dosáhli do této chvíle, za to byl úspěch nebo ne. Upřímně řečeno, nedošlo k nějaké významné liberalizaci trhu s energií a s plynem, především v těch oblastech, o kterých jste hovořil. Stále vycházíme z analýzy, kterou komise provedla před dvěma lety. Celá řada národních trhů bylo dominováno významnými hráči, bylo obtížné nabídnout jakoukoliv volbu našim spotřebitelům. Nicméně klíčová otázka, abychom naplnili ten třetí balíček, je, je abychom rozvolnili a otevřeli nové možnosti, abychom měli nové dodavatele, aby mohli dodávat do zemí a regionů, jako je právě ten váš. A musíme být reální také, co se týče cen, jaký to bude mít dopad na ceny. Máme konkrétní situace, kdy jsou třeba dlouhodobé dohody s jedním dodavatelem mimo Evropské unie, 30 let dodává a pochopitelně si vytvořil určité podmínky, které jsou velice výjimečné, čili potom bude velice obtížné zaručit všem, že poté, co se otevře trh, dojde ke snížení cen. Mimochodem, pokud se podíváte na poptávku, dodávky po celém světě, tak reálně nemůžeme věřit, že se nám podaří dosáhnout úplně stejných výsledků, jako se nám podařilo dosáhnout v letecké dopravě nebo v telekomunikacích. Vytvoříme trh, který bude nabízet konkurenčním způsobem energie za přijatelné ceny a pokusíme se zajistit, aby podmínky byly nastaveny tak, aby obyčejní lidé i podniky mohli získat co možná nejpříznivější dohodu ale pochopitelně máme i konkrétní situace. Okamžitý dopad na cenu může být eh, možná jiný, ale z dlouhodobého hlediska to, že otevřeme tento trh, bude zcela zásadní. Čili pokud máme jednoho dodavatele, který dodává plyn do jedné země, tak nemůžeme očekávat, že abychom se mohli bavit vůbec o nějaké liberalizaci. Musíme ji skutečně implementovat a to je velice důležitý moment jak v druhém, tak ve třetím balíčku. A jaká je naše úloha? Komise i předtím navrhovala právě regulaci v bezpečných dodávkách eh, plynu a ropy. Bavili jsme se o tom už dávno a nyní já vyjednávám účel této regulace a smysl regulace v této oblasti v těchto dodávkách. Čili můžete vytvořit určitou solidaritu mezi členskými státy Evropské unie, aby poskytovali dodávky svým sousedům. Můžeme také definovat určité krizové, naléhavé eh, situace, když dojde k selhání infrastruktury v jedné zemi, tak by víceméně automaticky měla této zemi být poskytnutá pomoc prostřednictvím tohoto nařízení. Pochopitelně také hodně závisí na každodenní práci regulatorů jednotlivých společností, ale jedná se o evropský rámec, který se snaží vytvořit základní pravidla, jak by se měly chovat členské státy, jak by si vzájemně měly pomáhat. Čili solidarita je klíčovým kritériem v novém článku o energetice ve smlouvě. Nyní otázka, jak do této chvíle fungoval trh. Zcela jistě se budeme chtít podívat na to, kde nebyl náležitě implementován druhý balíček, kde nebyla naplněna pravidla a uděláme vše proto, aby státy naplňovaly předpisy, aby tento rámec pro konkurenční ceny byl naplněn. Například, jak už jsem říkal, chceme také zajistit, aby byl určitý kodex, který by se dohodli všichni regulátoři, čili jakým způsobem se dodává plyn, elektřina z jedné země do druhé. Není to tak špatné jako v železniční dopravě, kdy se řidiči strojvedoucí musí měnit na hranicích ale je tady celá řada technických otázek, které se do této chvíle neřešily, protože národní regulátoři se zaměřovali pouze na národní sítě a snažili se řešit eh, situaci ve své zemi a nebrali v úvahu možné výhody, které plynou ze synergií, když se zajistí vzájemné propojení sítí tyto sítě nebyly právě vybudovány z celé řady důvodů, ale především právě z tohoto důvodu, že společnosti i regulatoři nikdy nebrali v úvahu nadnárodní výhody toho, že by měli vzájemné propojení, že by z hlediska zabezpečených dodávek, ale i z hlediska hospodářské konkurence využili nová propojení. Co se týče financí, v oblasti infrastruktury. Je to velice důležité a v první řadě zazněla otázka, ve v jaké výši, za jakých podmínek můžeme vybudovat patřičné infrastruktury. Abych jednoduše odpověděl na váš dotaz, co je naší prioritou, já si myslím, že by, bylo naprist, že by byl naprostý nesmysl, aby Eh, národní orgány nevyužili propojení tam, kde je možné mít eh, eh, určité výnosy, čili tam, kde trh přestává fungovat, nebo v situaci, kdy trh provede nebo podniky provedou nějakou investici, tak třeba tuto investici neprovedou dostatečně rychle, aby z toho mohl mít prospěch každý v Evropské unii nebo nějaká konkrétní oblast. Čili nad rámec tradičních definicí, kdy trh má selhat a neposkatuje služby hlavně pro zranitelné skupiny obyvatel, nebo to selhává z komerčního hlediska, tak se musíme podívat eh, na celkové načasování, na harmonogram, co udělat pro energetické dodávky v Evropě A teď náš konečný závěr v této oblasti. V Evropě zní několik hlasů, jednak v rámci veřejných eh, eh, orgánů, v rámci bankovního eh, sektoru. Je důležité, aby tady existoval základní kapitál, který bude poskytován veřejným sektorem, aby mohly být nastartovány zásadní projekty, které mají nízkou návratnost, ale také mají nízké riziko. Čili pokud by zde byla určitá kapacita pro veřejné finance na určité úrovni, pokud by zde existoval ten základní kapitál, tak bychom mohli eh, zainvestovat dluh na základě tohoto základního kapitálu a mohli bychom stanovit tu určitou základní cenu, tak jak se to bude vyvíjet eh, v oblasti emisí CO2 a pokud budeme mít správnou předpověď do roku 2050, z komerčního hlediska to bude smysluplné. Bude smysluplné, abychom investovali do takovýchto projektů, ale nyní máme takovou přechodnou fázi, eh, jednak máme hospodářskou recesi, problémy s dodávkou plynu, tak je to určitá původní fáze, je to velice složitá otázka, čili to je jenom taková úvodní odpověď, ale bude to důležité pro celý balíček, který budeme představovat. Nyní otázka zní, na jaké úrovni bychom měli tuto iniciativu provádět. Zda by to měly provádět evropské instituce nebo mezinárodní finanční instituce, které by poskytly určité finance, měl by dojít k nějakému propojení veřejných orgánů veřejné zprávy eh, z členských států. Pokud je o dodavatele ze třetích zemí, Nabuko je projekt, který podporuje velice silně Evropská komise a Evropská unie. Proč? Protože ve slovnání s jinými projekty s Jižním koridorem který v zásadě komise také podporuje. Nabuko má velké možnosti. A zajišťuje rozmanitost, přivádí suroviny z nových oblastí, z Azerbajdžánu, ale také z Iráku a poskytuje rozmanité dodávky. A cílem je dodat zdroje eh, do jednoho eh, místa, odkud se budou dále rozvádět dál. A v tomto koridoru jsou další projekty. ITGI a další. Günther Oettinger plánuje, že zorganizuje v tomto roce konferenci o Nabuku a také o dalších projektech, abychom hovořili o tom, jak tyto projekty mohou postoupit dále. Komise ale už dala velkou podporu Nabuku a bude v tom dále pokračovat, protože vidí, že Nabuko kombinuje, v sobě zahnuje mnoho výhod. Pokud je o South Stream, to je odlišná kategorie. Záměrem není větší rozmanitost dodávek, ale jednoduše vést stejný plyn z Ruska ne skrz Ukrajinu, ale jinou cestou. To sebou přináší určité výhody, ale ne zásadní výhody toho druhého spojení, o které jsem hovořil. Pokud jde o akční plán a časový harmonogram, řeknu zde něco jako zaměstnanec jako úředník. Je samozřejmě dobré mít časový harmonogram pro akční plán, ale jsem si jistý, že pokud komise by bývala přijala akční plán na konci funkčního období Evropského parlamentu v roce 2009, mnoho lidí by bylo bývalo řeklo, přestaňte s tím, vy se snažíte vyhnout se tomu, abyste o tom s námi museli diskutovat. A my chceme v tomto akčním plánu změnit to, co chce dělat Günther Oettinger v následujících pěti letech, ale také to, co by se mělo dělat do roku 2020. Chceme tedy stanovit velice zásadní věci. Budeme zmiňovat mnoho infrastrukturních projektů, mnoho opatření na vnitřním trhu a tyto věci si skutečně vyžadují jasný závazek. A proto si myslím, že je třeba eh, se tímto plánem nespěchat a řádným způsobem ho prodiskutovat. To je důvod, a proč se Günther Ettinger rozhodl postupovat tímto způsobem. Já si jsem jistý, že budete mít hodně připomínek k tomu, co vypracujeme. A pro mě ten časový harmonogram je v podstatě krátký protože pokud má být první dokument k dispozici v květnu, to znamená, že já ho musím mít k dispozici za několik týdnů. Eh, vy nebudete zklamaní, eh, dokument vám bude k dispozici zanedlouho a budete mít příležitost se k němu vyjádřit. Nechci dlouho hovořit o Deserteku, to je další téma. Je to projekt, který, který jsme principiálně v podstatě podpořili představuje velký potenciál, ale musíme se zamyslet nad tím, do jaké míry by ho měla financovat Evropská unie a do jaké míry je možné ho začlenit do evropského energetického systému. Pokud je o Kodaň, v čem máme nyní jiný přístup? Je třeba mít eh, jasnou politiku na úrovni EU, i když na mezinárodní úrovni nebude žádná dohoda týkající se obchodování s povolenkami. A komise poukazuje na to, že se hovořilo o dalším nutném snižování emisí CO2 až na 30 Podle iniciativy paní Hödegard bylo dohodnuto zamyslet se nad tím, co by bylo nutné udělat pro to, abychom dosáhli tohoto cíle 30%, aniž bychom učinili eh, rozhodnutí o tomto cíli, protože to závisí na mezinárodní dimenzi. A můj komisař říká, myslím, že komisařka pro klima také souhlasí, že eh, se nesnažíme šetřit energií nebo mít jasnou energetickou politiku pro to, abychom zachránili svět. Ale děláme to také proto, abychom zachovali naši konkurenceschopnost, abychom vytvořili pracovní místa, abychom eh, měli přístup eh, k trvale udržitelné energii pro naše domácnosti a podniky. Nesmíme váhat a říci, eh, neměli jsme žádnou motivaci, protože eh, v Kodani nebyla, nebylo dosaženo eh, doho, dohody. I bez toho má smysl investovat do obnovitelných zdrojů, i bez toho má smysl šetřit energii. To se týká také Číny. Nemůžeme se vymlouvat na to, že v Kodani nebylo dosaženo dohody. Ano, existuje zde problém v tom smyslu, že zde nebude eh, žádná okamžitá komerční pobídka pro investice do obnovitelných zdrojů a infrastruktur. Ale já si myslím, že k tomu přistupujeme jako k přechodné situaci. A e, víme, že hlavním cílem je spolupráce mezi největšími bloky ve světě. Je třeba mít v rámci strategie obchodování s, polo- s povolenkami, můžeme se podívat na to, jak je možné systém obchodování s povolenkami posílit. Ale je třeba uvědomit si to, že eh, nám nejde o to, eh, aby se o Evropa stala obětním beránkem a aby to ublížilo našim občanům a podnikům. Komise má základní strategii, kterou eh, nebude měnit. A mm, Hovořilo se zde také o směrnici o označování produktů a o směrnici o energetické účinnosti budov. A my v tom chceme pokračovat. Nemohu vám dát jasnou odpověď týkající se toho, jestli všechno v energetickém balíčku by mělo být závazné nebo dobrovolné. Já si myslím, že to je na komisi, aby se rozhodla, jestli na evropské úrovni by měl být závažný cíl. Jsou zde regulatorní opatření, která je třeba učinit proto, abychom posílili iniciativu průmyslu a investice do energetické účinnosti. Zde hrají důležitou roli také technické specifikace. A zdá se, že je třeba, aby to fungovalo, že je třeba mít jednotné standardy. A to bude součástí energetické účinnosti a legislativy v této oblasti. Zde musí ale fungovat skutečné partnerství mezi lidmi, kteří pracují na místní a regionální úrovni a kteří se snaží zlepšit energetickou účinnost budov. Myslím, že Evropsk- nikdo nechtěl navrhnout, že by Evropská eh, komise měla dávat eh, granty jednotlivcům, aby si eh, odizolovali svůj dům nebo svoji střechu. Ale to je něco, co vždy mohou udělat nejefektivněji místní úřady. Takže já bych eh, chtěl říct, že jsme velice otevření. Eh, jsou zde oblasti, včetně eh, napětí v domácnostech, které bude třeba řešit. Pokud jde o inteligentní měřiče, tyto měřiče zatím představovaly přínos spíše pro energetické společnosti než pro spotřebitele ale s tím budeme muset eh, něco udělat. A posílání energie zpět do sítě, to je dobrá myšlenka, ale pokud eh, to přispívá pouze energetickým společnostem, pokon, potom to není správné, potom to nepředstavuje správnou pobídku, je třeba, aby to pomáhalo také spotřebitelům. Eh, zaznělo, zazněla zde otázka týkající se spolupráce s kolegy v generálním ředitelstvím pro dopravu. A my jsme na osmém patře, tam je také Matias eh, Ruters. My se scházíme pravidelně oficiálně každý týden. A některé eh, zdroje máme eh, v sekci společných služeb. Jsme dobří přátelé a kolegové a v podstatě jsme nuceni velice úzce spolupracovat. Já si myslím, že otázka snižování emisí v dopravě je nesmírně složitá. A velmi souvisí úzce s chováním spotřebitelů. Mnohem víc než otázka snižování emisí CO2 v oblasti elektřiny. Pokud hovoříme o elektrických autech, elektromobilech, musíme se podívat na realistickou strategii z pohledu podniků, z pohledu průmyslu, jaká je pravděpodobnost využívání těchto elektromobilů a jaký je potenciál toho, že bychom měli e, elektřinu která bude produkována bez emisí CO2, protože můžeme skončit v situaci, že budeme mít eh, mnoho elektromobilů, ale ta elektřina, kterou budou napájeny, nebude čistá. Pokud je o radioaktivní odpad, časový rámec pro směrnici si přesně nepamatuji, ale myslím, že se hovoří o přeskumu v pěti až deseti letech takže nová směrnice bude zavedena, vstoupí v platnost a bude přeskoumána eh, během relativně dlouhé doby. Já si myslím, že je to zcela zásadní pro to, abychom ukázali, že evropská jaderná energie, energetika může být eh, ta nejbezpečnější na celém světě. Pokud bude přeskum třeba dříve, můžeme to udělat. Ještě zpátky k energetické účinnosti. Já se domnívám, že to je jedna z nejzajímavějších oblastí v našem generálním ředitelství, protože v sobě skýtá obrovský potenciál. Energetická účinnost ale nezávisí na vztahem mezi poptávkou a nabídkou. je nutné zajistit, aby to, co se dodává, a jak jste řekli, odpovídá realistickým údajům o využívání. A čím větší tlak na energetickou účinnost existuje, tím lépe. Pokud se nám podaří zahrnout tento tlak na energetickou účinnost, takže budeme moci plánovat energetickou účinnost. Já si myslím, že to bude velice dobré. A to je jeden z hlavních argumentů pro závazné cíle. To jsem vám chtěl říct, ale bohužel zde nemůžu učinit dnes žádné konečné rozhodnutí. Je to oblast, ve které můžeme v Evropě udělat ještě mnoho, abychom zajistili tu nejlepší praxi praxi v celé Evropě. Takže rozvoj sítí a zvyšování energetické účinnosti v domácnostech, v budovách a ve společnostech, to je skutečně oblast, do které soustředíme mnoho výzkumu, ale nedosáhli jsme zde ještě dostatečné aplikace. Máme mnoho malých a středních podniků, které na tom začínají vydělávat peníze a myslím si, že to je velice dobré vydělávat peníze z těchto nových iniciativ. Musíme zajistit, aby zde existoval rámec, který umožní, aby tato snaha malých a středních podniků byla úspěšná. Nevím nic o tom, že bychom snižovali cíle, jak zde zaznělo, pokud tomu tak je, a budu se na to muset podívat. Chtěl bych jasně říci, že toto je jeden z pilířů energetické politiky, tedy energetická účinnost. Jsou zde některé argumenty, které by hovořily pro závazné cíle, ne ve všech oblastech, ale v některých oblastech. Musíme se ale podívat na celkovou rovnici poptávka-nabídka. Někteří zde zmínili rozvoj trhu s plynem v současné době, nebo vývoj na trhu s plynem. Já si myslím, že lidé, kteří v této oblasti pracují, nejsou příliš potěšeni tím, že další fosilní palivo je v podstatě, má nižší emise CO2 než jiné zdroje. My se ale snažíme o dosažení situace, kdy budeme mít co nejnižší emise CO2 a tak je třeba zvyšovat energetickou účinnost. Možná by bylo dobré, abych se setkal s vámi, kteří se skutečně hluboce zabývají e, touto otázkou a mohli bychom se pobavit o tom, jaké iniciativy bychom e, mohli v tomto směru učinit. Já jsem asi neodpověděl na úplně všechny otázky, ale doufám, že aspoň na ty základní ano. Děkuji za otázky, za odpovědi, za vysvětlení. Pane generální řediteli, já osobně považuji za příjemné, že jste poukázal na to, že je lepší řádně připravit věci a, a poté o nich diskutovat, než se snažit je hnát příliš rychle. My v této oblasti máme dobré i špatné zkušenosti a e, máte moje sympatie, moje podporu, pokud e, budete se snažit věci dělat spíše pořádně než rychle. A my se setkáme opět ve tři hodiny.